Guten Tag, meine Damen und Herren. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení kolegové. Začínáme o později a to z toho důvodu, že e, někteří kolegové e, mají, měli spožděné letadlo. Nicméně teď už přejdeme hned k návrhu pořadu jednání. Věřím, že pořad jednání může být přijat bez problému. Dobrá, takže přecházíme k dalšímu bodu a to jsou sdělení předsedkyně. Takže za prvé máme tlumočení ve všech jazycích, kromě chorvačtiny. Kromě toho máme změnu ve složení eh, našeho výboru. Eh, Pan Tim Aker se skupiny EFDD se stal náhradníkem eh, našem výboru. Sice zde dnes není, ale i tak jej vítáme a těšíme se na dobrou spolupráci. Eh, potom máme skupinu návštěvníků eh, z Německa, které zde vítám. Jsou to eh, zástupci eh, komory řemeslníků ze Saska Anhaltska, pozval je kolega pan Šulce. Mnohokrát vás zde vítám na našem výboru. Čeká nás velmi zajímavé slyšení, to, eh, které se týká také klíčového tématu, kterým se zabýváme zde v našem výboru. Dále nás čeká zpráva kolegů, kteří se účastnili delegace a cesty do Dánska 17. a 18. března. Mm, takže několik výborů našeho výboru tedy navštívilo eh, města Kodaň a Slaghelse. Cílem eh, této cesty byla výměna zkušeností pro boj s nezaměstnaností mladých a také řešení toho, že eh, lidé mají eh, schopnosti či dovednosti, které nikdo zrovna na pracovním trhu nevyžaduje nebo na jejich pracovním trhu nevyžaduje. Takže ehm, tolik eh, tato návštěva v Dánsku. Damit kommen wir zum ersten Inhalt des a nyní přecházíme tedy k samotnému slyšení. Toto slyšení se bude věnovat revizi strategie, strategie EU 2020. Toto slyšení jsme zorganizovali jako follow-up eh, pro usnesení Evropského parlamentu z 25. listopadu 2014. tam šlo tedy právě o aspekty zaměstnanosti v této strategii, strategii EU 2020. Cílem je tedy dosažení hlavních cílů, které se týkají zaměstnanosti, pro eh, střednědobý přeskum a Zúčastnila se toho také občanská společnost, všechny zainteresované strany ve všech eh, oblastech. A právě proto, že chceme dosáhnout toho, aby se všichni mohli účastnit eh, těchto závěrů, aby Eh, o tom věděli, tak, nás, tak, tak chceme, aby ty závěry se dostaly také eh, do konzultace, kterou zorganizuje Evropská komise a potom samozřejmě ty výsledky, aby se dostaly do samotné přepracované strategie 2020. Nyní bych eh, ráda představila naše hosty. Někteří z nich eh, mají bohužel spoždění, takže začneme s těmi, kteří už jsou zde. Velmi mě těší, že je mezi námi doktor Frank eh, Jürgen Weise, který je předsedou eh, předsednická evropské sítě služeb zaměstnanosti a také vede Německou federální eh, zaměstnanosti. Druhým hostem je paní Françoise Deboe, která je koordinátorkou belgické služby, eh, která bojuje proti chudobě a sociálnímu vyčlenění. Eh, dále je zde s námi paní Ellen Nigren, která zastupuje švédské odbory. Eh, také je poradkyní eh, Evropské konfederace odborové a zabývá se zejména tématy, jako je sociální ochrana a zaměstnanecké důchody. Dále je naším hostem paní Barbara Helferich, která je vicepředsedkyní sociální platformy a předsedkyní eh, Semester Alliance. Eh, a také je hostem pan Mauro Capello, který je auditorem z auditorského orgánu z, eh, v Itálii a neposlední řadě paní Dorte Andersen, která je ředitelkou pro evropskou politiku v ehm, Konfederaci dánských zaměstnavatelů. Všechny vás zde srdečně vítám, děkuji za to, že jste mezi nás přišli a hned začneme slyšením. Všichni máte k dispozici 8 minut abyste eh, představili eh, vaše projevy a potom eh, kolegové z výboru budou mít také příležitost klást vám otázky. Nejprve se obracím na vás, pane doktore Vajze. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, jak už jste říkala, Eh, zastupuji 120 vedoucích evropských eh, služeb zaměstnanosti, kteří jsou eh, organizováni v takovém předsednictvu. Ehm, Takto v podstatě máme tedy stanovenou politickou vůli k tomu, za co zodpovídáme. Zodpovídáme tedy za efektivitu a účinnost ehm, provádění politiky v praxi, takže mám tady tři taková klíčová slova pro slyšení za prvé je to poznámka k agendě eh, týkající se Evropského paktu zaměstnanosti ehm, práce eh, podle nás je prioritní, protože zabraňuje chudobě, ehm, je obrovsky důležitá i ve chvíli, kdy třeba na začátku je eh, třeba atypickou, to znamená, eh, může se jednat o práci, která není nejlépe zaplacená, která není eh, na plný úvazek. I taková práce má přednost, je lepší než nezaměstnanost. Za druhé, máme takovou poznámku, že práce není nějaký objem, který se rozděluje, ale práce zase vytváří další práci. To znamená, některé země i v dobrých situacích tedy dosahují jakési stupňování zaměstnanosti. A konečně, co se týče eh, politiky zaměstnanosti, pro nás je stále důležité hodnotit ehm, eh, nezaměstnanost nejenom jako něco, proti čemu musíme bojovat, ale musíme se zaměřovat i na prevenci, to znamená, eh, chceme eh, zabraňovat vůbec vzniku nezaměstnanosti a to se týká třeba otázek eh, vzdělávání a toho, k čemu se vzdělávají lidé. Nemá smysl investovat do struktur, které nejsou dobře nastavené, Eh, je potřeba mít jakýsi odhad eh, ohledně nějakého nejnižšího standardu týkající se eh, kvalitní veřejné služby zaměstnanosti. K tomu platí například včasná orientace k zaměstnanosti, to znamená jakési poradenství už na škole, kromě toho také transparentnost ohledně míst, nejenom k dispozici na vnitrostátní úrovni, a samozřejmě také potřebujeme mít k dispozici různé strategie online, kde se lidé mohou informovat a konečně také eh, jakési osobní poradenství. My jsme tedy přesvědčeni o tom, že potřebujeme mít eh, politiku aktivní eh, zaměstnanosti. Máme samozřejmě také postupy, které mohou být v různých regionech odlišné a Potom máme takovou jakousi paritu eh, zaměstnance, zaměstnavatelů, odborů, zaměstnanců. To si myslíme, že je smysluplné a tak zastupujeme tedy také přesvědčení, že eh, právní eh, veřejné služby zaměstnanosti by vždycky měly převezmout vedení v tom stanování politického směrování a potom samozřejmě e, do toho vstupují všichni další partneři, kteří se věnují třeba e, dalšímu vzdělávání na to a podobně. Za třetí věříme, že Evropská strategie 2020 e, je vhodnou metodou k dosažení kontinuálního zlepšení je sice správné, že ty cíle, které byly definovány, eh, je pravdou tedy, že těch cílů jsme nedosáhli eh, kompletně, ale na druhou stranu eh, cíle, které prodiskutujeme na začátku nějakého roku, nemusí být vždy naplněny ke konci toho roku, protože spíše jde o to, abychom si uvědomili, co jsme udělali dobře, co třeba nefunguje tak dobře a z čeho se máme nadále do budoucna poučit. Například máme eh, tu záruku pro mladé lidi, to je něco velmi důležitého a eh, právě zde jde o transparentní eh, srovnání mezi 28 zeměmi a zase, co funguje dobře, co nefunguje, z čeho jsme se poučili. A teď jde o to, o tom také podávat veřejnou zprávu. v naší tedy oblasti pracovně právních eh, zaměstn- služeb zaměstnanosti eh, jsme si to definovali takovým slovem bench learning. Máme také indikátory, ukazatele, máme procesy, které navzájem srovnáváme a zveřejňujeme vždy dobré příklady a tím dosáhneme toho, abychom se navzájem od sebe učili a ty špatné příklady vždycky ponecháváme na vnitrostátní úrovni, protože eh, nechceme eh, je dále rozšiřovat. A takhle postupujeme ku předu, tedy na základě těch dobrých příkladů. Vždycky každý následující rok je to lepší než v předchozím roce. Takže i v Německu takhle podporujeme zaměstnanost od roku 2005. Trvalo 10 let, než jsme Eh, když se nám podařilo vyřešit nevýhodnou pozici žen například na pracovním trhu, nebo také otázku eh, práce na částečný úvazek. To jsme teď rozpracovali také poměrně dobře a v rámci téhleté strategie Evropa, Evropa 2020 si myslíme, že to je právě dobrý prvek a eh, takhle to doporučujeme i do budoucna v tom pokračovat. Takže děkuji za pozornost. Thank you, Mr. Then I'll give the floor to Madam. Děkuji, pane Weise. Nyní tedy dám slovo paní Deboe. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já se pokusím v těch osmi minutách sdělit to nejpodstatnější. A začala bych stručně tím, že vysvětlím jménem koho tu hovořím, jsme belgickou veřejnou službou, poskytujeme legální služby, ověřujeme účinnost legálních eh, služeb, zejména ve věcech chudoby, to znamená, pomáháme lidem, kteří se nacházejí v těžké ekonomické situaci. Tady se jedná o ochranu přístupu k zdraví, k vzdělání. A zabýváme se tématy jako délka života, v dobrých ekonomických podmínkách, choroby, eh, vyčerpání a podobně. Máme tedy vyhodnocovat tato práva občanů a, robit tak, a, a dělat doporučení pro vlády a děláme to v dohodě eh, s lidmi, kteří žijí v chudobě. Takže po tomto úvodním vysvětlení bych chtěla hovořit také o tom, jaké jsou naše zájmy v rámci té strategie 2020. Také zmíním výsledky Takže jaké zájmy jsme tu identifikovali? Tedy průřezový přístup. Strategie 2020 spojuje ekonomický růst a udržitelný a sociálně ekonomický růst. To znamená tím ten inkluzivní inteligentní růst, to je důležité pro nás. Ekonomický růst sám jako takový totiž neznamená automatické snižování chudoby a nerovnosti takže je důležité explicitně takovýto cíl tam zapojit, aby tedy ekonomický růst šel ruku v ruce i se snižováním chudoby. Za druhé, to pozitivní ve strategii 20, 2020 je to, že je do toho explicitně zahrnut boj proti chudobě. To znamená, jsou tam číselné, kvantifikovatelné cíle, to znamená, ta možnost poměření je velice důležitá. Existuje tu tedy vůle, aby existovaly i povinné výsledky. A třetí prvek, který bych ráda zdůraznila, že tu máme vícero ukazatelů, které se používají na poměřování výsledků postupu, nebo zde dochází k nějakým krokům zpět. Tady vidíte různé diagramy, my jsme stanovili eh, vícero ukazatelů pro různé skupiny, které jsou právě postiženy chudobou a identifikujeme tedy různé skupiny obyvatelstva, které trpí chudobou. No a co je tady nejdůležitější, to jsou ty průniky, to jsou tedy ty osoby, které spadají do těch eh, tří kritérií, tak tu máte i příslušné procentuální počty. Výsledky obecně tedy jich eh, není příliš. Co se týče snižování chudoby, tady ty případy narůstají, to není jenom můj a eh, moje informace, stejně tak i komise, příslušná odvětví v komisi si myslí, že k tomu tedy dochází, že je třeba tuto situaci řešit. Statistiky totiž obvykle nezaznamenávají úplně všechny složky obyvatelstva, které jsou postiženy chudobou. Ukazují totiž, existují různé ukazatele a často se tam osoby ve velice špatné situaci nedostávají. Například bezdomovci se do takové statistiky nedostávají v Belgii. My jsme v Belgii provedli výzkumnou studii a chtěli jsme právě začlenit do těch vzorků i tyto skupiny osob. mohlo by to inspiro, být inspirací i pro jiné země na úrovni EU, abychom tedy měli inkluzivnější přístup, abychom tam uh, zachytili celou tu síť obyvatelstva. Komise ve svém oznámení sdělila, že krize poukázala na potřebu účinného sociálního systému, nicméně my konstatujeme to, že ten ekonomický aspekt z toho ekonomického růstu vyvolává veliký zájem, nicméně o ty sociální aspekty pak zájem není. Sice se tam hovoří o zaměstnanosti, o příspěvcích, nicméně už se nehovoří o kvalitě pracovních míst, o sociální ochraně a podobně. A i když narůstá počet pracovních míst, pokud ta pracovní místa nejsou kvalitní, tak se chudoba nesnižuje. Tím máme na mysli chudé pracující v Evropě, nebo to, že narůstají pracovní smlouvy na dobu určitou, nebo smlouvy na částečný úvazek a podobně, e, dočasné druhy práce obvykle jen lidé, kteří mají vyšší kvalifikaci a mají dočasnou smlouvu, tak právě pouze tito většinou mají prodloužené smlouvy, ti ostatní ne. No a vyhledy do budoucnosti, jaké jsou ty hlavní linie, tedy vrátit se k té hlavní ambici, k tomu průřezovému přístupu, kde se propojuje ta ekonomická a ta sociální složka aby jak v té ekonomické, tak v té sociální oblasti to propojení bylo. Máme proto různé možnosti, například ta horizontální sociální klauzule v článku 9 smlouvy EU, kde se požaduje zvýšená pozornost právě sociálním politikám EU. Dalším způsobem může být i sledovat ty jednotlivé kvantifikovatelné cíle a analyzovat je holisticky, ne nějakým izolovaným způsobem. Tak to bychom lehčím způsobem mohli bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě. A pokud se přijmou určitá opatření, tak je dobré, když se v té dané oblasti sleduje i to, aby se pak příslušné výsledky zase nějak nevymazaly z jiných oblastí. Každé členské, stá, každé členské státy by měly připravovat i národní, ty sociální plány. Bylo by dobré, kdyby tyto byly nějakým způsobem koordinovány, propojeny. Pak ještě k obsahu. Tady podpořím eh, předřečníka, ano, Potřebujeme nová pracovní místa, ovšem kvalitní pracovní místa, přístupná. No a to souvisí zase i se vzděláním a s výchovou, protože Víme, že ti méně kvalifikovaní jsou vzdálenější od pracovního trhu, jsou více nezaměstnaní, takže je třeba přemýšlet o takové sociální ochraně, která bude ochraňovat právě ty nejslabší. A tady se nejedná jenom o výšce příspěvku, ale o podmíněnosti práv. Ta otázka podmíněnosti narůstá. Pak je to i otázka určité aktivace, tady to používáme v tom užším smyslu, spíše než v tom širším, tedy, že by se měl podporovat eh, přístup k decentnímu eh, platu. V krizových dobách se často hovoří o nákladech na sociální ochranu, nicméně my si spíš myslíme, že je to základní sociální právo a je tedy nezbytné zajistit, aby lidé měli právo žít důstojně. Čtvrtou prioritou je účast. A tady ta opatření, která se mají aplikovat na různé osoby, tak někdy právě pro ty složky obyvatel mají menší účinnost protože jsou složitě aplikovatelné. A další bod, specifikovat kvantifikovatelné cíle a doplnit je i kvalitativními cíly. My víme, že existuje ten princip obezřetnosti. Ano, ty údaje jsou sice důležité, ale je třeba je správně zadefinovat. A pokud se budou používat určité ukazatele, tak ty mohou přinášet rizika toho neúplně přesného popisu reality. Jedná se zejména o ty nejchudší obyvatele, do nich je třeba nejvíce investovat, aby se z chudoby dostali ty kvantifikovatelné cíle těch se eh, možná dosáhne, nicméně chudí obyvatele jich počet narůstá a ty kvantifikovatelné cíle ty pak přinášejí problémy zejména v oblasti lidských práv, protože ta část obyvatel, kterou si přejeme dostat z chudoby ven, jak eh, nám to vysvětlují pracovníci z příslušných združení, eh, pokud tu máme a určitou skupinku osob, třeba pěti, a pokud za několik let jeden z těch pěti nebude chudý, tak eh, to by byl dobrý výsledek. No a pak další věc, kombinovat eh, to i s tím kvalitativním přístupem, protože tady jde o to, aby se lidé opravdu dostali udržitelně z té chudoby. Tedy je důležité, že dosáhnou toho cíle a pokud ho dosáhnou, tak by neměli zmizet. Děkuji, jenom zopakuji, že vy jste koordinátorkou Belgické služby pro boj proti chudobě a sociální exkluzi a dalším řečníkem. Jste připraven? Připravena ano, takže bych předala slovo paní Ellen Nigren, která tu zastupuje Švédskou konfederaci odborů LO a také poradkyní Evropskému etuku a zabývá se tímto eh, tém. Tak, eh, jo, vel. Děkuji. Já jsem se rozhodla hovořit švédsky, protože mám tu možnost. Eh, reprezentuji tedy LO, což je jedna ze tří velkých odborových organizací ve Švédsku. Teď bych zalistovala na další slide. Máme tedy tři ústřední odborové svazy ve Švédsku. LO, to je ten, který eh, organizuje pracovníky. TCO a SAKO reprezentují eh, úředníky a akademiky s vysokoškolským vzděláním. Nicméně pracujeme na mezinárodní i evropské úrovni do značné míry společně. Eh, na úvod bych chtěla říci, že ve Švédsku funguje konzultace vlády s ostatními jinými eh, stranami pracovního trhu velmi dobře, a to i v rámci Evropy 2020. Samozřejmě tato spolupráce by se dala zlepšit, nicméně my z pohledu odborů eh, máme dojem, že naše stanoviska jsou respektována a eh, přijímána. Tyto tři odborové organizace tedy máme ve Švédsku LO, TCO a SAKO a všechny jsou napojeny na ETUK, Evropské, Evropské odborové svazy. LO se skládá ze 14 svazů, které organizují pracovníky, zatímco eh, TCO a SAKO organizují, jak už jsem říkala, úředníky a akademiky. Zhruba 70% všech, kdo ve Švédsku mají zaměstnání, jsou členy některé z těchto našich organizací. Přestože samozřejmě někdy máme různé priority, tak některé otázky jsou takové, že se u nich dá rozvinout vzájemné spolupráce. Zaměstnavatele zastupují ve Švédsku e, velké organizace rozdělené na soukromý a e, veřejný sektor. Švédská vláda zahájila konzultaci o Evropě 2020 a to na pravidelné bázi se všemi zainteresovanými partnery a e, cílem je najít odpovědi na problémy pracovního trhu a to probíhá tak, že často jsme zváni na eh, schůzky na vrcholné úrovni. Například nedávno jsme měli schůzi ohledně eh, návrhu komise o doporučeních eh, pro jednotlivé země. Taková schůze byla pouze jedna v celém Švédsku a všechny organizace tam mohly přednést své názory. A úředníci z různých v švédské vlády tam bývají přítomní a odpovídají na naše otázky a berou v potaz naše stanoviska. Odborové organizace a organizace zaměstnavatelů také většinou eh, jednou za rok vydávají společný písemný příspěvek k národnímu reformnímu programu. Dobrovolné organizace eh, také se účastní tohoto přispívání. Nic ale e, t- nyní zpět k hodnocení strategie Evropa 2020 a e, k návrhům do budoucna. Pokud se nyní soustředíme na cíl e, zvýšení zaměstnanosti a boje proti chudobě, tak je pozitivní, že tento program existuje a v rámci národní i evropské politiky. Protože ale ty cíle nejsou zdaleka naplňovány, tak je zjevné, že tato strategie by měla být zrevidována likvidována. Je zapotřebí eh, důkladně prošetřit, co by eh, se dalo zlepšit. Sociální cíle eh, strategie Evropa 2020 jsou dobré a důležité, ale lze konstatovat, eh, že metoda provádění nezávazných indikátorů není dostatečná, protože některé členské země i Evropa jako taková není úspěšná v naplňování cílů. Evropě chybí jasná sociální agenda. Je zapotřebí jasných závazků všech eh, rozhodovacích instancí, protože v Evropě je 6 milionů eh, otevřeně nezaměstnaných a eh, mnohem více milionů, kteří se sami označují za chudé. A toto číslo se zhoršilo od doby, kdy strategie Evropa 2020 byla spuštěna. Evropská eh, odborová organizace ETUK sformulovala deset eh, ústředních požadavků eh, na dohled nad strategií Evropa 2020. Tedy naplnit ambiciozní označování prostřednictvím revize strategie Evropa 2020. Investovat do inteligentních, udržitelných a inkluzivních možností růstu. E, dosáhnout změny teď e, ukončit politiku úspornosti a umožnit e, strategii Evropa 2020 naplnit její cíle zapojit všechny zainteresované strany pracovního trhu a lépe je zorganizovat v rámci strategie Evropa 2020. Nezapomínat na to, že nové pracovní příležitosti eh, musí skýtat práci kvalitní propojit eh, preventivní a korektivní opatření za účelem naplnění cílů, napojit eh, tuto strategii dalším politickým výzvám tady je zapotřebí především jasná sociální agenda nedovolit členským státům, aby rozkládali, rozmělňovali evropské cíle na méně ambiciozní národní cíle. Je zapotřebí zorganizovat otevřenou a pluralistickou eh, celoevropskou debatu o krizové politice Evropské unie. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Helferich, místo předsedkyni sociální platformy a předsedkyně Semester Alliance. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát jménem Evropské sociální platformy Aliance pro eh, udržitelný semestr Děkuji za pozvání na toto slyšení. Považujeme je za velmi důležité, protože přeskum strategie 2020 probíhá jednou za deset let, takže je potřeba do toho opravdu zapojit co nejvíce zainteresovaných stran a nás tedy velmi těší, že parlament se rozhodl vyslechnout i nevládní organizace. Občanská společnost už čekala eh, poměrně dlouho tohleto, tento přeskum. Mrzí nás, že tento přeskum byl odložen až na začátek příštího roku. To je pro nás zklamáním, protože to může mít dopady pro samotný výsledek přeskumu. Co se týče naší sociální platformy, jsme platformou 46 eh, velkých nevládních organizací, které v Evropě působí v oblasti sociální. Eh, potom evropský semestr, pro, eh, tedy ten pro sociální a udržitelný semestr. Většina těch členů tohoto semestru jsou také členy platformy. Tam se ale zase združili ty nevládní organizace, které pracují na tom semestru od roku 2011, aby vyhodnocovali pokrok eh, v evropském semestru, co se týče eh, těch hlavních sociálních cílů. Řekla bych tedy, že platforma je poněkud širší ve svém členství, ve své členské základně, takže já tady zejména budu hovořit ve své pozici vicepředsedkyně sociální platformy. Tahle ta eh, platforma už delší dobu sleduje evropský semestr a dlouho upozorněme na to, že řada eh, těch eh, slibů, která, které zazněly v rámci evropského semestru, nebyly naplněny. A stále máme více lidí, eh, kteří jsou nezaměstnaní, než bylo v roce 2010, takže nezaměstnanost roste či zaměstnanost klesá velmi negativní je situace zejména tedy v, eh, pro ženy. Máme tam také nenaplněné cíle v téhle oblasti. Kromě toho upozorňuji na velký rozdíl v platech eh, mezi ženami a muži, to je asi 16 eh, V důchodech je ten rozdíl asi 39 To bylo v Lucembursku, v Německu třeba 44 ale ta čísla jsou úplně neuvěřitelná a upozorňují na neefektivnost ehm, postupů v rámci evropského semestru, takže je opravdu potřeba eh, přikročit k přeskumu. Evropský semestr Tady věnujeme se mm, otázkám v této oblasti už od roku 2011. Tam eh, hlavní zaměření evropského semestru je tedy na ekonomické a finanční politiky, také na Eh, zejména tedy makroekonomická politika a ty doporučení týkající se konkrétních zemí vždycky se zaměřují na snížení veřejného zadlušení, na snížení veřejných výdajů, ale je tam velmi malá koherentnost, malá soudržnost mezi cíly a prováděním v praxi. To i nadále bude eh, povede k eh, zvyšování chudoby. Evropská sociální platforma má tři hlavní doporučení. Za prvé jde o zajištění konsistentnosti politik a zajištění transparentních procesů. To znamená, musíme přeskoumat celou architekturu eh, té strategie Evropa 2020 a eh, toho semestru, tak abychom zajistili, že všechny ty politiky, všechny eh, kroky jsou implementovány ehm, a že to je konsistentní tedy se stanovenými cíly. Druhé doporučení se týká, že je potřeba, eh, říká, že je potřeba zajistit pokrok v oblasti sociálních cílů. Už má předřečnice o tom hovořila. Tady jde zejména tedy o to, eh, abychom snížili chudobu a sociální vyloučení, abychom snižovali nerovnosti, a nezaměstnanost a abychom také zvýšili kvalitu zaměstnání a zlepšili eh, dosaženou míru vzdělání. Třetí doporučení se týká zainteresovaných stran a jejich zapojení eh, v procesech na vnitrostátní úrovni a také do určité míry na evropské úrovni. To znamená občanská společnost není dostatečně zapojena do hodnocení a monitorování eh, procesu semestru a samozřejmě také do těch národních reformních programů. Když probíhá konzultace s, s občanskou společností, tak často je nekonsistentní a často je to prostě nějaké jedno setkání, jedno zasedání a e, dál už to potom nepokračuje. Co se týče toho prvního doporučení, to znamená zajištění, zajištění konsistentnosti politik a transparentních procesů, my vždycky říkáme, že tady je nerovnováha sociálních otázek s hospodářskými a my vždycky říkáme, že to je potřeba to znovu dát do rovnováhy vnímáme třeba problémy implementace, která je neefektivní a to je opravdu potřeba vyřešit eh, v rámci přeskumu Evropy 2020. Také si myslím, že bychom měli mít eh, ex ante vyhodnocení těch různých eh, politik. Potřebujeme mít také eh, ex ante a ex post eh, genderové vyhodnocení. To se týká zejména těch problémů, o kterých jsem hovořila v těch nerovnostech mezi eh, muži a ženami, co se týče výše platů v výročním přeskumu také nesmíme zapomínat na to, jak postupují všechny ty hlavní cíle v oblasti sociální. Zejména se musíme zaměřit na otázku chudoby tady, se, tady mám na mysli opravdu všechny státy, i ty, které jsou vyloučeny z eh, obdržení CSRs. Také je velmi důležité eh, mít jakýsi rámec pro rovnováhu mezi pohlavími eh, my také žádáme o výroční zprávu o pokroku, která by vycházela z takovéhoto rámce. A musíme také monitorovat eh, jakýsi sociální výkon. Existuje takzvaný scoreboard, Některé, někteří zástupci občanské společnosti říkají, že to je poměrně dobré. My si myslíme, že tam ještě je potřeba některé věci vylepšit. protože tam nedosahujeme určitých sociálních cílů. Tenhle ten scoreboard – by také potřeboval detailnější analýzu extrémní chudoby. Takže my žádáme o to, abychom revidovali stávající ukazatele tak, aby byly konkrétnější, aby se konkrétně zaměřovali na určité skupiny a určité situace. Tak, abychom dosáhli pokroku v těch sociálních cílech, žádáme komplexní akční plán, Chceme, aby ty kroky byly eh, rozděleny podle tematických otázek, jako je například eh, zdravotní, eh, zdravotní otázky vzdělávání, ale také pohlaví a tak dále. Také chceme mít follow-up k sociálnímu balíčku. To se například týče investování do dětí, a úpravy evropského rámce ohledně adekvátního minimálnímu, minimálního příjmu. Co se týče té třetí otázky, zapojení zainteresovaných stran, my tedy jsme se zapojili do monitorování toho procesu, ale zatím jsme nedosáhli jakéhosi strukturovaného dialogu mezi vnitrostátními a evropskými orgány ohledně našich eh, závěrů. Víme, že třeba v zemích, jako je Španělsko nebo Irsko, ty procesy konzultací jsou mnohem lepší a opravdu lépe eh, dávají dohromady třeba ministerstvo sociálních věcí, ministerstvo Eh, eh, hospodářství a také zástupce občanské společnosti. Jiné země to takhle nedělají a opravdu zapojení zainteresovaných stran není dostatečné, takže bychom potřebovali mít nějaké vodítko, nějaké pokyny pro jednotlivé země, aby věděli, jak strukturovat takovýto dialog a jak uplatňovat princip partnerství v Evropském sociálním fondu. A na závěr. Organizace občanské společnosti, které jsou členem Evropské sociální platformy, se věnují změnám v těch doporučení pro jednotlivé země a výsledek je, že i nadále pokračuje, pokračuje politika škrtů, e, tam zase zazněly, zazněla doporučení ohledně chudoby, Zaměřuje se to tedy hodně na zamět, zaměstnanost, na konkurenceschopnost, více než na to, aby lidé získali kvalitní pracovní místa, aby přestali pobírat dá, dávky. Takže úplně na závěr bych ještě řekla, že CSRs, která se vyskytují, která se dávají v tuto chvíli. Tam není žádná konkrétní strategie, takže nás by zajímalo, proč metodologie pro snížení těchto těch eh, doporučení pro konkrétní země, eh, proč to tak je, aniž bychom věděli, kam konkrétně se tím chceme dostat. Děkuji. Děkuji vám a nyní bych ráda předala slovo panu Mauro Kapelovi, který je auditorem a zastupuje to auditní orgán Novek a agenturu pro národní kohezi v Itálii, takže prosím, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, pokud mi dovolíte, rád bych první řadě chtěl poděkovat za pozvání. Pro mě je opravdu velkou ctí, že před vámi dnes mohu vystoupit. A moje vystoupení souvisí se strategií 2020 a pokusím se upozornit na aspekty vzdělávání, výchovy, rekvalifikace, tedy kompetence, které mohou vytvářet eh, nová pracovní místa. Myslím si, že cíle strategie 2020 jsou napojeny na schopnost občanů začít myslet inovativně a kreativně a proto jsem přesvědčen, že je zapotřebí, abychom do středobodu naší diskuze eh, zapracovali takové úvahy, jak je podstatný přístup k člověku a že lidské zdroje jsou velice důležité. A to znamená takový lidský zdroj, jako je myšlení, rozhodnutí, 1140 z roku 2009. Tam se rozhodlo, že rok 2009 měl být rokem kreativity. A, takže tam byla i obsažena různá doporučení, a například 9.6 z roku 2006 o jasných kompetenci nezbyt a stálý postup. A pak tam byla kapitola 5, která se nazývala Naučit se učit. Nicméně nezávisle na samotném pojmenování se hovořilo o nezávislých principech toho, jak funguje naše mysl. Podobně jako ve vědě, tedy kde vědci uh, užívají základní principy. Uh, Eh, v roce 2014 ten rok byl zase věnován mozku a ani tady si zase myslím, že tato příležitost nebyla využita, protože jsme se eh, zde soustředili především na choroby, ať neurologické nebo psychiatrické, což jsou samozřejmě velice důležitá témata, nicméně jsou to spíše témata týkající se nefunkčnosti mozku. Takže co bychom měli udělat? Já Dámy a pánové, bych navrhoval, abychom v rámci priority toho inteligentního růstu sem zapracovali iniciativy, které by se věnovaly zejména mladým Evropanům, ale tedy všem Um, těm, kteří se věnují uh, vzdělávání, výchově, abychom jim vysvětlili, jak funguje naše myšlení, naše kognitivní schopnosti, tedy schopnosti mozku a jaké techniky bychom měli používat, abychom to naše myšlení používali v tom smyslu našeho přirozeného směřování. Podobně jako funguje naše mysl, všichni, kdo pracují v reklamě, tak vědí, že to funguje prostřednictvím asociací. No a jak tuto zmyšlenku zhmotnit? Navrhujeme vytvoření Evropského roku schopnosti myšlení, to znamená našeho myšlení. Bylo by dobré, kdyby se uskutečnily různé semináře, konference a ve spolupráci s veřejnými organizacemi, které se věnují vzdělávání a výchově a odborné rekvalifikaci, abychom dosáhli většímu rozptylu po celé EU těch principů o fungování mysli a tedy těch, eh, těch významných technikách, které se používají v případě nejvyšších manažerů na světě. Jsou to různé eh, techniky brainstormingu, memoringu, podobné techniky. V tom evropském roku by bylo dobré také spustit reklamní kampaně, podporovat vytváření vědeckých studií, a to jak na národní, tak na evropské úrovni, podporovat v jednotlivých operativních programech vyučování těchto technik, brainstorming, mind mapping a podobně to mohou být techniky, které se mohou aplikovat třeba při studiu, při výuce matematiky, literatury, nejrůznějších věd, já nevím, práva, fyziky a podobně. A ehm, také by bylo zajímavé mít k dispozici dokumentaci z evropských institucí, abychom měli takovou, řekněme, mentální mapu, abychom věděli, jakým způsobem vnímáme jednotlivé koncepty a jakým způsobem se směrnice či legislativa EU nějakým způsobem realizuje. A co se mi nejvíce líbí, to je iniciativa eh, Evropského šampionátu myšlení. Mohli bychom ho nazvat nějak jako evropské myšlení a tady toto mistrovství by se mohlo soustředit na čtyři takové oblasti nebo techniky našeho kognitivního poznávání, tedy mind mapping, brainstorming, paměť a řešení problému. Kde se používají tyto techniky? Eh, tam, kde se použily, tam se vždy navýšily výsledky, navýšila se motivace studentů a zvýšila se i kvalita samotné výuky v rámci vzdělávání. Myslím si, že je zapotřebí, abychom vytvořili takovou společnost, která bude alfabetizovaná mentálně, abychom dosáhli eh, tedy všechny ty cíle strategie 2020. A na závěr někdo řekl, že myšlení je jako padák, že funguje pouze, pokud se otevře. A já bych k tomu dodal, že aby se ten padák mohl otevřít, tak je zapotřebí, aby tu byl i ten člověk, který má odvahu skočit. No a tady se obracím na vás, přítomné europoslance, a žádám vás, aby vy jste měli tu odvahu skočit, skočit směrem k Evropě. Děkuji. Děkuji, ano. Děkuji za slovo a nyní dám e, slovo našemu poslednímu řečníkovi, což je paní Dorte Andersen, která je ředitelka pro evropské politiky e, v Konfederaci dánských zaměstnavatelů. Velice rádi si vás vyslechneme. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat za pozvání. Já zastupuji eh, spolek dánských zaměstnavatelů, což je hlavní organizace v, v Dánsku, která zastupuje 24 tisíc podniků. neboli zhruba polovinu dánských zaměstnavatelů. Jsou to průmyslové podniky, kde, které tvoří nejvíce pracovních míst v Dánsku. Co by mohla přinést revize strategie Evropy 2020? je po tom minulém příspěvku poměrně těžké říci něco nového, protože to byla vynikající přednáška, nicméně já se o to přece pokusím. Je zapotřebí se soustředit na cíle v oblasti zaměstnanosti, ty jsou hlavní v strategii Evropa 2020. Dále je zapotřebí myslet i dále, než k tomu horizontu, eh, který je v roce 2020. Musíme mít odvahu k vytvoření nějaké dlouhodobější perspektivy. Dále je zapotřebí správný benchmarking, jak už říkal můj předřečník. Musíme být mnohem přísnější. Potřebujeme eh, opravdový bench learning. Potřebujeme eh, kvalitativně nebo kvalitní vzdělání i profesní přípravu a jak se o tom neustále mluví, je zapotřebí vybudovat dobrý duální systém. Potřebujeme také poskytovat podporu členským státům tak, aby se mohli sociální partneři mnohem lépe podílet na této problematice, protože tím, to by se dalo vylepšit oproti současnému stavu hodně Eh, zdá se, mění situace v Evropě poněkud růžovější, ale zdá se, že vyhlídky na růst jsou poměrně slabé. Eh, k růstu dochází jinde. Evropa stárne, a Dánsko je závislé na růstu v Evropě. Jsme závislí na tom, aby dobře fungoval pracovní trh v Evropě, protože veš- velká část naší produkce se vyváží do evropských zemí. E, Dánsko na tom není tak špatně. My máme cíl zaměstnanosti 80 zaměstnaneckou e, kvótu pro dosažení zaměstnanosti 80 a eh, je otázka, zda je tomu stejně dobře i v Evropě. Tak, zdá se, že to tak není. My tedy potřebujeme naplnit jak růstové cíle, tak cíle zaměstnanosti. A musíme uvažovat v horizontu 15-20 let do budoucna. Je zapotřebí se zabývat geopolitickými výzvami a musíme myslet také na nabídku pracovní síly, protože eh, více lidí musí zpátky na pracovní trh pryč od sociálních dávek. Je paradox, že v Dánsku eh, mnoho lidí práci hledá, ale nemůže ji najít. Přitom ale mnoho lidí je nezaměstnaných a jsou to lidé, kteří se na pracovním trhu nemohou uchytit. Eh, všude v Evropě by měli mít lidé možnost vrátit se do práce, vrátit se na pracoviště. Důležitým segmentem jsou mladí lidé, zejména pak vzdělaní mladí lidé. Tady v Evropském parlamentu se hodně mluvilo o profesní přípravě a o work-based learning, učením založeném na práci. V Dánsku jsou, je pracovní síla jádrem pracovního trhu. Vzděláváme čím dál více lidí, prostřednictvím vysokoškolských systémů, ale chybí nám eh, odborné, eh, chybí nám odborné expertní znalosti, což eh, platí i o dalších evropských zemích. My vlastně vzděláváme mladé lidi pro nezaměstnanost protože eh, tak, jsou to kvalifikace, po kterých na pracovním trhu není poptávka, což má dalekosáhlé socioekonomické následky. Takže má první výzva zní, musíme se mnohem více koncentrovat na profesní přípravu, což v rámci zrevidované strategie Evropa 2020 by mělo být možné. Dále bench learning musíme na evropské úrovni mnohem více eh, používat eh, bench learning a eh, dosáhnout toho prostřednictvím nutných reform. Musíme poměřovat členské státy a srovnávat je tak, abychom získali fungující pracovní trh. Fungující pracovní trh znamená vyšší kvalitu, lepší pracovní místa, tak, aby aby eh, se mohla rozhýbat evropská ekonomika, aby opět přišly investice. Potřebujeme tedy instrumenty, které by cílily na kvalitu v Evropě a musíme vycházet z osvědčených postupů v ostatních částech světa. Eh, jak, jaká je situace ohledně eh, benchmarkingu u pracovního vzdělávání a u toho duálního proměnlivého systému. Tady musí eh, být jasně zvýrazněna role zaměstnavatele a zaměstnance. My zaměstnavatele máme zhruba 30 sociálních partnerů a nevládních organizací. Eh, v Dánsku tomu říkáme eh, takový multi-stakeholder forum, je to takový kontaktní výbor těchto organizací. ten se nestará primárně o e, evropskou strategii 2020, ale nová komise na tom možná něco změní. Pan Juncker má zaměstnanost jako poměrně vysokou prioritu, ale důležité je, aby ti postižení se sami zhostili své odpovědnosti. Sociální partneři vyzývají eh, dánskou vládu, aby úžeji spolupracovala eh, se sociálními partnery, protože my jsme ti, kdo jsou konfrontováni s těmi problémy, s těmi výzvami a sociální partneři mohou někdy také dospět ke společnému řešení. A můj poslední návrh, eh, který tak trochu upadl v zapomnění, je zapotřebí eh, silněji zakotvit strategii Evropa 2020 cíle eh, musí pro členské státy být závazné, tak, aby se nedali jen tak jsme eh, ze stolu. Závazné instrumenty je třeba vyvinout, například národní reformní smlouvy. O tom se před několika lety diskutovalo, pak se na to zapomnělo já si myslím, že by bylo dobré to znovu z toho zapomnění dostat zpátky na světlo. Cíle v oblasti zaměstnanosti musí být pro členské státy závazně, závazné nebo závaznější než dosud. To je ode mě vše a já se těším na debatu a na otázky. Děkujeme za tyto zajímavé úvodní příspěvky a nyní dám slovo koordinátorům nebo jejich zástupcům. Začneme frakcí EPP a e, slovo má pan Šulce. Ja, von, von unserer Seite als Děkuji za EPP, mnohokrát děkujeme za to, že jste přišli sem mezi nás na náš výbor. To, co se přednesli, bylo nejenom velmi zajímavé, ale upozornilo nás na několik bodů, nad kterými se musíme zamyslet. Já bych se rád vrátil k několika věcem, které zde zazněly v těch jednotlivých přednáškách. Asi se všichni shodneme na tom, že téma vytváření pracovních příležitostí v Evropě je zásadní prioritou. A proto je důležité, že jste o tom všichni hovořili, že jste hovořili o tom, že existují různé projevy pracovních příležitostí. To je také důležité. A potom z takovéto práce, ačkoliv třeba na začátku není tak dobře zaplacená, nebo neodpovídá plně kvalifikacím. E, vždy je to tedy lepší než nezaměstnanost, to tedy považuji za obrovsky důležité. Další důležitá věc, která zde zazněla, je, že práce zase vytváří další práci. To znamená, neměli bychom to vnímat e, něco jako e, samotně stojícího, má to tedy ještě přidanou hodnotu. Také nesmíme zapomínat na inovace, která může zase vytvářet další pracovní příležitosti. Co je pro nás ještě důležité, je otázka demografie. A sice to není důležité pouze pro mě jako e, Němce, je to důležité v celé řadě dalších evropských zemí, e, eh, v zemích. Tady se právě musíme bavit o možnostech zaměstnanosti pro starší zaměstnance, pro starší pracující. To se samozřejmě také týká celoživotního vzdělávání, zaměstnávání eh, žen. A eh, důležitá otázka je také právě ta doporučení pro konkrétní země v rámci evropského semestru v tom smyslu, že by tam měly být samozřejmě nějaká vodítka, něco taky závazného, co se očekává od národních reformních plánů. To bylo důležité. Já tady mám ještě plno dalších bodů. Mám ještě čas? Už jsem překročil dvě minuty, takže dobrá, dám prostor kolegům z dalších frakcí. Děkuji. Děkuji. Nyní Jutta Steinruck za sociální eh, demokraty. Děkuji všem přednášejícím, kteří nám poskytli velmi zajímavé impulsy. Věřím, že o tom všem budeme ještě muset diskutovat. S něčím souhlasím z toho, co zaznělo, něco mě úplně nepřesvědčilo jak už to říkal kolega. Vytváření pracovních příležitostí je jednoznačně prioritní, ale pro nás je důležité, aby to nebyla jen tak nějaká pracovní místa, která potom eh, vypadají dobře ve statistice, ale aby to byla kvalitní pracovní místa. A tady mám první otázku na eh, doktora Weise. Já jsem několik let eh, předsedala v agentuře pro práci v Ludwigshafenu. Tam jsme eh, měli takové slyšení zase, jestli ehm, nejistá práce je opravdu vstupním místem pro eh, pracovní příležitostí a ukázalo se, že je to jenom pro velmi málo lidí s eh, takovým prvním krokem ke kvalitní práci. A e, ty výsledky, když se podíváme na výsledky nejenom z Německa, ale v celé Evropě, tak e, za řadu těch e, let, kdy už tomu nepředsedám, se ta situace ještě zhoršila. Také se odlišně hovořilo o tom, nakolik závazná by měla být doporučení eh, či ty cíle eh, z Evropy 2020. Když se podívám třeba na cíl v oblasti chudoby, že chceme mít o 20 milionů méně lidí pod hranicí chudoby, v, té, v tehdejší době vlastně to bylo o 7 milionů lidí více, kteří byli pod hranicí chudoby. Eh, takže opravdu z toho jsme se tedy poučili, že potřebujeme závazné cíle. Paní Deboj, vy jste říkala, že zapojení je velmi důležité pro to, abychom úspěšně utvářeli politiku. Tak jak tedy můžeme zapojit třeba ti, kteří eh, propadli do chudoby? Eh, z vašeho pohledu ta platforma pro boj s chudobou a sociální vyloučení, která zasedá jednou ročně, je to adekvátní nástroj, nebo si myslíte, že to ještě se dá eh, zlepšit? Všech našich kolegů bych se ráda zeptala. Často eh, diskutujeme o těch nutných strukturálních reformách, eh, často se tedy v zemích hovoří tedy o, strukturál, o reformách trhu zaměstnanosti. Takže co byste nám doporučila vy? Jaké reformy, jaké nové cíle i třeba pro dosažení starých cílů. Co byste nám doporučila? Co můžeme, jaké nástroje můžeme použít? Tak, i já děkuji za prostor. A nyní paní Harkin ze skupiny ALDE. Máte nějaké otázky, připomínky? Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych vám všem poděkovala za prezentace. Přišla jsem trošku později, ale vyslechla jsem si většinu z nich. Prolistovala jsem si některé ty dokumenty, které jste zaslali, také jsem si samozřejmě vyslechla vaše projevy a z toho mám takový dojem, že tady je celá řada otázek, které musíme vyřešit. Jednak je to nedostatek koherentnosti, eh, takového propojeného myšlení. To znamená, nenapojujeme jednotlivé problémy, politiky a fondy na sebe. Další problém, se kterým se potýkáme, je, že máme nedostatečné způsoby měření, takže je pro nás těžké vyhodnotit jakousi celkovou perspektivu na základě toho, co jste říkali, eh, a na základě toho, jak eh, hledat mechanismy pro zlepšení situace, jak pracovat ještě efektivněji a účinněji, když hovoříme o semestru a o evropské strategii pro eh, rok 2020, tak si myslím, že bychom možná mohli mít také zprávu o pokroku, výroční zprávu o pokroku týkající se Evropy 2020 už někdo eh, kritizoval to, že došlo k odložení toho přeskumu a já si opravdu myslím, že to tak je, je to negativní a Určitě prostě potřebujeme slyšet od členských států, jak se přibližují k dosažení svých hlavních cílů. Mm, už tady zaznělo, že tedy máme ten scoreboard indikátorů v oblasti zaměstnanosti a v oblasti sociální, ale nemáme tady nějaký eh, mechanismus, který by spustil nějakou nápravnou, eh, nějaké nápravné kroky, pokud eh, objevíme problém. Takže ty ukazatele máme a velmi často si nejsme jisti, zda členské státy ty zprávy čtou či nečtou, ale každopádně, i kdyby je četli, tak nemáme žádné nástroje, abychom je přinutili přiblížit se naplnění těch cílů. Takže bychom měli mít nějaký spouštěcí mechanismus, který by zajistil, že takovéto kroky proběhnou. A také je problémem, že nemáme to dostatečné napojení. Když se podíváme na jednotlivé fondy a programy, které máme třeba z ESF, z programu EASE nebo Eh, také otázku eh, sociální otevřené metody spolupráce a podobně. Tam nemáme napojení mezi těmihle ty fondy a programy. Eh, takže bych si ráda vyslechla vaše připomínky k tomuhle. A ještě chci k tomu říci stručně jednu věc. Všichni jsme od kolegů slyšeli otázku kvalitní práce, to znamená pracovních příležitostí. A Jelou tomu říká také decent, decentní. A tady zaznělo, práce je práce, je to prostě první krok, který musíme pok- po- podniknout na cestě od nezaměstnanosti k ke kvalitním eh, pracovním příležitostem. Opravdu vidím, že už jsem překločila eh, šest minut, ale jenom tři vteřiny. Jak s tím tedy nakládat? Co, tím, jak se dostat ven z chudoby. Eh, tady jedna strana říká, že všechny, práce, všechny pracovní místa musí být kvalitní a druhá strana říká, práce je práce a je dobrá. Takže co s tím? Co, jak, jak skloubit tyhle dvě strany, tyhle dva pohledy? Eh, kromě toho se nám rozšiřuje, ta, se nám prohlubují rozdíly v těch genderových ehm, otázkách. A konečně eh, kolegyně z Dánska hovořila tedy o těch nestrovnalostech mezi dovednostmi a požadavky pracovního trhu. Ale to znamená tedy, že někteří lidé jsou překvalifikovaní, příliš vysoce kvalifikovaní pro, ten, pro tu práci, v níž e, jsou. Někteří lidé jsou zase nedostatečně kvalifikovaní. Takže tady máme vlastně dva problémy. Příliš kvalifikovaní a zase nedostatečně kvalifikovaní. A nyní má slovo skupina GUE, pan eh, ten, eh, Děkuji. Eh, nejprve bych rád poděkoval. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za velice zajímavé projevy. Myslím si, že je třeba se podívat na podstatu celého tématu a zaměřit se také na téma úsporných opatření. Úsporná opatření nám nepomohou vyřešit tyto cíle jako nezaměstnanost, vymícení chudoby a podobně. Země, které se nacházejí pod memorandem, jako třeba Řecko, trpí politikami úspornosti, prohlubuje se tam chudoba, zhoršuje se krize a, těžko se přichází k novým pracovním místům. A řečníci, konkrétně paní Deboj, zmínila právě nedostatek těch správných zdrojů, prostřednictvím kterých se můžeme dostat z chudoby. A myslím si, že říká, že Evropská komise nečeká, že se v tomto dosáhne nějakých podstatných výsledků. My v Řecku si myslím, že je potřeba podpořit sociální dialog a pokoušet se kolektivně o vyřešení vymícení chudoby. To je nejlepší způsob, jak vyřešit a dosáhnout sociální soudržnosti, zajištění pracovních míst a růstu. My tu hovoříme o decentních pracovních místech a o těch takových, řekněme, bezpečných, zajištěných pracovních místech. Evropa by měla hodně zapracovat na tom, aby vyřešila ty stávající problémy, nicméně nemělo by to jít na úkor toho, že za to zaplatí naši pracující. Když se snažíme navýšit konkurenceschopnost, tak bychom neměli zhoršovat eh, pracovní místa nebo přináš, přivádět sem migranty z jiných částí světa. Přejeme si dodat práci našim evropským občanům. Už eh, to zaznělo ohledně strategie 2020, když se snažíme dosáhnout zajištění pracovních míst, potřebujeme proto veřejné investice. A v mnoha členských státech vidíme, že k tomu nedochází, což je ale milné. A snaží se tu přitáhnout velké nadnárodní společnosti prostřednictvím nejrůznějších pobídek, když se usadí v různé zemi. O tom si také myslíme, že to nebude fungovat. A pak ještě bych se chtěl zeptat, co si naši pozvaní hosté myslí o úsporných opatřeních a o zemích, které jsou podrobeny memorandu trojky. protože to určitě nesplní naše cíle, co se týče boje proti chudobě. Takže co si naši pozvaní hosté o tom myslí? A pak ještě platební dumping a ta situace v Německu a jaký to má dopad na cíle Evropské unie 2020. Děkuji. Ještě bych chtěla říct, poblahopřát panu Eduardu Matánovi. Máte dnes narozeniny a nějak jste se to snažil před námi skryt, ale jak vidíte, my víme vše o našich členech, takže ještě jednou vše nejlepší k narozeninám. And then I'll give the floor to... A poté bych předala slovo Laure Agie za EFDD. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poděkovat řečníkům, kteří nám poskytli takovou průřezovou vizi celé problematiky a věnovali se vícero aspektů eh, té strategie 2020. Díky ním jsme tu získali takové různorodé pohledy. Já tu mám několik eh, poznámek a takových zamyšlení, které bychom mohli eh, rozebrat třeba i později. Zástupkyni švédských odborů, vás bych se chtěla zeptat, jaký je vztah mezi politikou a odbory ve vaší zemi, protože se mi tím otevřel svět, který alespoň v mé zemi není známý, tedy takový svět, kde eh, představitelé odborů jsou partnery pro zaměstnavatele a ten jim nejen naslouchá, ale jejich stanoviska opravdu bere do úvahy, což v naší zemi k tomu bohužel nedochází. U nás obvykle jsou odborové svazy takovou, řekněme, avantgardou politických stran, že v první řadě začnete jako odborář a pak vstoupíte do profesionální politiky. Taková je tedy ta demarkační linie mezi tou švédskou dimenzí a tou naší. Také tu zazněla atypická práce. A protože e, tu bylo řečeno, že abychom vůbec pracovali, tak lidé přijímají i takové specifické podmínky. Nicméně já si myslím, že pokud budeme aplikovat takovýto princip, je to vlastně výjimka, takže ta výjimka by pak určitým způsobem vytlačila pravidlo. Je to určitě pozitivní pokus, ale následně by to pak mo- se mohla šířit taková stálá chodoba, podobně jako se šíří rakovina, takže by zahltila ten pracovní trh. A když hovoříme o zástupcích sociálních partnerů, tak eh, co se zastupování týče, i občané se mohou stát členy určité instituce a pokud nezapomenou na to, odkud přicházejí, kam směřují, Eh, čím jsou, tak to je důležité. Také tu eh, zazněla analýza těch ukazatelů a potřeba toho zavést tam eh, například ukazatele jako minimální plat, minimální mzda, abychom zabránili tomu riziku sociálního vyloučení, aby se zajistilo právo na důstojný život. A já si také kladu otázku, když se tu hovoří o těch sociálních ukazatelích ve věci chudoby, tak jaké ukazatele navrhujete jak lépe to definovat nebo jak dosáhnout lepších důvěryhodnějších údajů pro statistiky, protože největší eh, tou těžkostí, s kterou jsem se setkala i já, bylo stanovit opravdu jasné a jisté statistické ukazatele ohledně chudoby a podmínkách, podmínek chudoby v Evropě. Také tu zazněla i koordinace ex ante, strukturální opatření, abychom zjistili, jaké mohou mít podobné reformy dopady. To tady říkám, ano, to je v pořádku, výborně. To jsme měli začít dělat už tehdy, když se e, začalo se strukturálními opatřeními. Teď tedy spíše než ex ante děláme analýzu ex post, protože ty sociální důsledky, které z těch opatření vyplynuly, jsou jasné pro všechny. A proto bychom měli uvažovat i o, o jakési preventivní studii do budoucnosti. Teď už můžeme pouze analyzovat spíše důsledky těch strukturálních reform, které jsme přijali. A ještě tady otázka, zda byste mohli zareagovat na jeden problém. Jedním z cílů současného předsednictví je vyřešit dlouhodobou nezaměstnanost. Protože z toho pak zase vyplývají další problémy. Chudoba dětí, to je podle mého názoru také důsledek dlouhodobé nezaměstnanosti rodičů. Rodiče, kteří dlouhodobě nepracují, tak nejsou schopni dětem zajistit takové životní podmínky, které by byly důstojné. Takže jaké máte návrhy nebo připomínky k této problematice? A pak ještě ta otázka myšlení. S velkým zájmem jsem si eh, poslechla i to, ten projev pana profesora Kapela. V mé zemi jste velice uznávanou osobností, takže kladu otázku, jaké údaje z čeho vychází při používání těchto inovativních myšlenek? Zda má nějaké konkrétní příklady o používání těch mentálních map, eh, třeba v případě inovací, když se hledají opravdu účinné odpovědi na problémy. Ano, a nyní budou mít slovo dva členové rozpočtového výboru a poté naši pozvaní hosté zareagují. Takže v první řadě paní Gardia Zabal Rubial a za SND. Výbor pro rozpočet, koordinátorka, takže máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak správně říkáte, přicházím z výboru pro rozpočet, takže bych se ráda zeptala našich řečníků na to, jak oni nahlížejí na vztah mezi tím, že jsme tak daleko od dosažení cílu, které jsme si stanovili ve strategii 2020 a účastí evropských rozpočtů a nízkou mírou financování, kterou zaznamenáváme na evropské úrovni. Protože když jsme vyjednávali stávající rozpočet 2014 až 2020, tak jednou z těch velkých pochybností, jeden velký strach tady v parlamentu byl ten, jak můžeme podpořit to, aby se splnily tyto cíle za stávajícího rozpočtu. Víme, že Evropská komise právě pracuje na přeskumu toho rozpočtu 2014 až 2020, takže bych chtěla slyšet, zda naši pozvaní hosté mají nějaký návrh, nějaký nápad, jak bychom to mohli zlepšit, nebo jaké programy zlepšit, nebo jak změnit to financování pro ty roky, které zbývají do roku 2020. To je vše z mé strany. Děkuji. Děkuji a nyní Ernest Maragal který zastupuje zelené také z rozpočtového výboru. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes tu hovoříme spíše o důsledcích než o dopadech než o příčinách. A po těchto letech krize si myslím, že můžeme říci, že je tu obrovský dopad eh, nerovnosti a má to různé aspekty, nezaměstnanost, chudobou a podobně, jak to tu zaznělo. Takže má to závažné dopady na životy miliony našich občanů, zejména tedy v zemích, které tu dnes nejsou zastoupeny, protože jsme si vyslechli výtečné projevy za Belgii, Německo, Dánsko, Švédsko, ale nehovořil tu žádný zástupce o dopadech té strategie na Řecko, Portugalsko nebo na Španělsko. Takže Chtěl bych to říct i jinak. Strategie Evropa 2020 je zase další obětí paktu růstu a stability. Je to příliš radikální, když to takto říkám, ale Opravdu se to přibližuje realitě. Definovali jsme si kritéria a cíle pro Evropu, nicméně výkonání strategie jsme nechali v rukou členských států, no a pak jsme přišli k statistikám, které hovoří o vysoké míře nezaměstnanosti, o redukci veřejných služeb, které jsou sakrifikovány právě kvůli rozpočtu. Pak jsme tu požádali o celou řadu strukturálních reform a potrestali jsme členské státy, které nebyly dostatečné pilné v tom vykonávání trestů. No a pak tu máme plán Junckera a tedy rozpočtovou situaci. Je to tedy plán, který má dobré úmysly, jak chce spojit soukromě veřejný sektor a že bychom tedy k tomu měli dodat nějaké finanční prostředky tady do toho eh, tohoto Junckerova fondu. Nicméně tento plán nemá nějaké jasné eh, cíle, co se týče sociální soudržnosti. Hovoří se tu o nějaké vyrovnané strategii pro celé území Evropy. Zase tu slyšíme pracovní místa a růst, nicméně žádná práce není dostatečně důstojná, pokud není udržitelná. Takže pokud se bude uplatňovat tento plán, tak se tu vytvoří zase podmínky pro další masivní intraevropskou migraci. A já bych na, se chtěl tedy zeptat řečníků, zda souhlasí s tím, že se zase převezmou ta pravidla evropského semestru, budou se plnit všechny ty podmínky, ale že to budeme čekat až na další komisi, která pomůže řešit to, co se tu navyšovalo, tedy požadavky, požadavky a požadavky na další státy, místo aby se snižovaly ty požadavky. Nemáme tu vyloženě jasné politiky, které by se směřovaly na vyřešení té obrovské chudoby, obrovské nezaměstnanosti, takže já si myslím, že je tu obrovská výzva a strategie 2020 by to měla brát v potaz a provést nejen nějakou formální revizi, ale vzhledem k dané situaci by tu měla být opravdová vůle provést hloubkovou reformu. Děkuji. Thank you. Děkuji. Paní Deboe, vy jste ve svém úvodu říkala, že dopad strategie eh, Evropa 2020 je malý, ne žádný. Vy jste všichni už hovořili na úvod a eh, hodně otázek se týká stejných témat, jak jste slyšeli. My teď půjdeme v tom pořadí zase od začátku. Začne pan Vajze a já vím, že to není možné, ale já se vás, pokus, já se vás pokusím požádat, abyste byli e, co nejstručnější. Vyberte si to téma, ke které nejvíc co říct a formulujte to prosím rychle, jasně a zřetelně. Máte slovo, pane Vajze. Bylo tady více otázek a hodnocení, které se týkaly toho, co je to typická práce. Je normální práce a ta prekérní, nestabilní práce. Je jeden jasně doložitelný poznatek, že určité formy e, e, práce na poloviční a zkrácený úvazek a mini práce, e, že by takové byly odbourány. Co je ale kritické, to je, že u těchto nástupních prací zatím ještě není žádný znatelný takový ústup. A v konečném důsledku to znamená, že pokud má máte práci, která není zase tak dobrá, tak i, ta, i taková práce redukuje nezaměstnanost. E, za druhé, e, ta definice typická, netypická v, v budoucnu už neobstojí. Dnes máme lidé, lidi, kteří pracují na internetu, e, na různých fórech, kteří, se kteří pracují bez důchodového pojištění, bez sociálního pojištění, pracují v zahraničí a tak dále. A proto musíme najít nějaké definice definice na to typická a netypická eh, už zkrátka nestačí. Dále hovořilo se tady o tom, eh, jaké ještě eh, mohou eh, být provedeny strukturní reformy. Zjišťujeme, že existují země, které nemají, nenabízejí svým občanům základní standardy, například žádnou profesní přípravu, žádnou, žádné profesní konzultace ve školách nebo nějakou pomoc k soběstačnosti. Eh, nebo eh, alespoň nějakou spolupráci mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při vzdělávání. To stojí peníze jak zaměstnance, tak zaměstnavatele, ale do budoucna to nabízí lepší šance. A poslední poznámka na téma zaměstnanost. E, musíme e, neustále říkat, že v konečném důsledku je zapotřebí požadovat od jednotlivce, aby byl flexibilní ve volbě povolání, aby byl mobilní, co se týče místa vykonávání práce a možná také, aby občas obětoval nějakou sobotu na e, kvalifikační kurzy a na další vzdělávání. Bez toho nedokážeme to, co dokázat chceme. Na téma politiky úspornosti. Eh, já jako, nemůžu tady mluvit jako šéf Evropské instituce, ale pouze jako ředitel Německé pracovní agentury, eh, kterou zastupuji už deset let, eh, tak my máme eh, už mnoho let několika miliardový deficit a naučili jsme se zacházet s penězi efektivně a vydávat je pouze tam, kde to pomáhá. Eh, výhoda je, že nyní máme pro mladé lidi dostatek peněz a dostatečné struktury, eh, tisíce míst, kde můžeme podporovat mladé lidi a za deset let jsme se dostali na eh, velice nízké číslo nezaměstnanosti mladých. To je jedna z forem politiky úspornosti. Eh, umět zacházet s penězi, vytvářet dobré struktury a v krizi, eh, vlastně ta krize na nás měla malé účinky, protože bylo, byly vynaužity rezervy 18 milionů euro, eh, které mohly být okamžitě využity eh, na, eh, na podporu podniků, aby nemuseli propouštět. A já pozoruji, že zem, některé země takovéto struktury nemají ale v takovýchto strukturách se skrývají přitom peníze. E, a pokud jde o dlouhodobou nezaměstnanost, tak dvě třetiny dlouhodobě nezaměstnaných e, to jsou lidé v Německu, kteří nemají dokončenou školu, kteří je nad 50 let a se dvěma věcmi můžeme něco udělat postarat se o včasné e, dobré vzdělání. Věková kategorie nad 50 let to je opravdu velká slabina Německa tam je neustále eh, taková výhrada, panuje výhrada vůči eh, starším pracovníkům. A pokud jde o masivní migraci v Evropě, tak já myslím, že jsme vděční za evropské země, které po znovu sjednocení přijali eh, tisíce mladých lidí z bývalé NDR a nabídli jim práci. Totež se nyní děje naopak. Pro Evropu je to hezké, hezká známka a je, já doufám, že tyto mladí lidé na svou vlast nezapomenou a až se to jim to bude hodit, tak se zase vrátí. Děkuji paní Deboe. Abych navázala na to, co tu zaznělo o zaměstnanosti, tak my požadujeme eh, od samého začátku kvalitní pracovní místa a z trochu makroekonomičtějšího hlediska. Jestliže dojde k k zvýšení počtu nestandardních kontraktů, eh, tak vzniká riziko, že to zhorší pracovní podmínky pro, eh, pro všechny zaměstnance nejen ty, kteří mají nestandardní kontrakty. Pokud jde o politiku úspornosti, tak v Belgii jsme odolali poměrně dobře díky našemu systému sociálního zabezpečení, který uchránil lidi od nejhorších dopadů krize. Zároveň je ale třeba říci, že e, tato úroveň ochrany nyní začíná e, oslabovat, zejména pokud jde o dávky v nezaměstnanosti e, a jejich pobírání po delší dobu. Pak jsou tu určité sankce pro ty, kdo nehledají práci. A pak jsou tu lidé, kteří utíkají, nebo kteří jak si propadají tím sítem. To je tedy eh, nevýhoda tohoto sociálního systému. Pokud jde o Evropskou platformu pro boj proti sociálnímu vyloučení, eh, tak eh, my máme každoroční setkání na téma Evropa 2020 a myslím si, že je dobré pořádat takovéto schůze všech zainteresovaných stran, které řeší problém chudoby. Naše služba se snaží připravovat na tyto schůze a já vám můžu říct, že je velice těžké motivovat eh, naše partnery. A dostáváme předem tak málo informací o programu a o tématech, o kterých se bude jednat, že je velice těžké se odpovídajícím způsobem připravit. A když spolupracujete s lidmi, kteří žijí v chudobě, tak oni můžou mít různé schopnosti, ale nejsou příliš například zběhlí v čtení dokumentů v angličtině. A ono je zapotřebí připravit určité množství dokumentů, které se budou projednávat na určité schůzi. Takže myslím si, že jedno každoroční setkání příliš nezlepší vazby mezi eh, občany žijícími v chudobě a evropskými institucemi. Je zapotřebí lepších kontaktů eh, mezi úřady státní zprávou a jednotlivými členskými státy a také těmi, kdo žijí v chudobě a kdo bojují proti chudobě. Děkuji. Nejprve bych chtěla odpovědět na konkrétní otázku ohledně eh, těch vztahů mezi politikou a odborovými organizacemi ve Švédsku. Eh, jak už jsem říkala ve své prezentaci, máme tři hlavní odborové svazy. Je to LO, TSO a SAKO. A na rozdíl od mnoha dalších evropských zemí nejsme organizováni z politické perspektivy nebo na základě politických, politických preferencí, ale na základě profese, na základě toho povolání, které naši členové vykonávají. My se samozřejmě snažíme ovlivňovat politiku, ale e, především tedy pro naši, pro naši organizaci je e, zásadní profesní zaměření e, členů. Eh, já bych chtěla nyní tedy schrnout eh, naše sdělení. Eh, cíle strategie Evropa 2020 jsou dobré, ale nedostatečné. A Rada pro politiky, co je zapotřebí udělat? Od nás zní správné investice, stimulovat poptávku, rozhýbat ekonomiku a politiku, ekonomie a politika musí vždy mít na srdci to nejlepší pro lidi. Sociální bezpečnost eh, je produktivní. ten sociální systém, kdy, nemusíte, eh, kdy nemůžete pracovat, protože jste nemocný eh, nebo protože jste v důchodu, tak to je systém, který je produktivní pro společnost, který udržuje poptávku, umožňuje například nakupovat jídlo, živit rodinu a tak dále. To je důležité pro ekonomiku. Pokud jde o chudobu, tak ta souvisí s otázkou kvalitních pracovních míst, anebo zda jakákoliv práce je dobrá. Kvalitní pracovní místa jsou potřeba na boj proti chudobě. Nejzřetelněji roste chudoba v celé Evropě právě mezi těmi, kdo mají práci, protože mají špatnou pracovní mzdu za hodinu, mají příliš nízký plat a nedokážou finančně výjít, přestože mají e, práci a jsou k dispozici zaměstnavatelům. E, neustále přibývá e, smluv o pracovním poměru s málo pracovními hodinami nebo nulovými pracovními hodinami a z toho se vyžít nedá. Takže kvalitní pracovní místa je nutná pro udržení poptávky a e, udržení ekonomiky v chodu. Znamená to tedy, že e, sociální cíle Evropy 2020 musí být integrovány do veškeré politiky, tak aby politika sociální a politika pracovního trhu nebyla jenom takovou dekorací na zamaskování e, chyb, které byly, kterých jsme se dopustili přílišným propagováním konkurence a dalších. Děkuji. Nyní paní Helferich. Prosím, máte slovo. Thank you very much. Um... Děkuji. Mně připadá velmi zajímavé, že klademe opět důraz na eh, politiku zaměstnanosti a málo toho zaznělo o eh, systémech sociální ochrany, eh, které slouží jako takový polštář v době krize. A je to polštář, který skýtá důstojnost těm, kdo žijí v chudobě. My, sociální platforma, eh, požadujeme alespoň rámcovou směrnici o adekvátním minimálním příjmu. Adekvátní minimální příjem je zásadní pro to, aby lidé měli dostatečný pocit jistoty a bezpečí na to, aby vstoupili na pracovní trh. Takže já bych eh, apelovala na to, že zaměstnanost je důležitá a často zásadní, ale není to všelek, neřeší všechny problémy. Eh, důležité je, aby existoval nějaký základ, na který by se lidé mohli spolehnout tak aby mohli vůbec práci hledat, protože jakmile jste dlouhodobě nezaměstnaný a vaše dávky se sníží, zabředáte čím dál hlouběji do dluhu a je čím dál těžší vrátit se na pracovní trh. Jak to víme, že to bývá u dlouhodobě nezaměstnaných lidí. Takže nějaké adekvátní sociální podloží, nějaký systém sociální ochrany a adekvátní minimální příjem, to je odrazový mustek, který mohou lidé využít k tomu, aby se vrátili do zaměstnání. Takže to je jedno z mých eh, hlavních sdělení. A za druhé, eh, ty probíhající strukturní reformy a to, jak jsou naplánované, tak eh, mají poskytnout více konkurenceschopnosti, což samozřejmě vytváří tlak na mzdy, vytváří to flexibilitu pracovního trhu a právě proto eh, nyní pracuje více lidí, kteří přestože mají práci, jsou chudí, eh, mají dvě nebo tři práce a nemají dostatečný příjem na to, aby mohli žít důstojný život. Za druhé, je zapotřebí se zabývat reformou důchodových systémů v členských státech a tím, jaký dlouhodobý dopad tyto reformy budou mít a zejména jaký dopad budou mít na ženy. Když přejdeme z jednoho typu důchodového zabezpečení na jiný, tak to má určité implikace, má to určitý dopad. a mě velice potěšilo, že jsem tu několikrát slyšela, že potřebujeme posouzení dopadu. Ano, potřebujeme posouzení dopadu ohledně toho, eh, eh, jaký vliv mají makroekonomické politiky na sociální politiku a jaký to má dopad na lidi, kteří žijí v chudobě anebo kteří jsou ohroženi chudobou je naprosto zásadní, aby eh, vznikala každoroční výroční zpráva, která by monitorovala zejména implementaci doporučení pro jednotlivé státy, tak abychom věděli, co se vlastně děje a jaký účinek tato doporučení mají, jakým způsobem jsou implementována a zda jsou implementována e, správně a dostatečně. Pokud je o Evropskou platformu proti chudobě, tak ta je pro organizace občanské společnosti zklamáním, protože byla e, inzerována jako proces a nejenom e, nějaký jednoraz, jednorazová akce jeden, dva dny e, jednou za rok. Mělo to monitorovat plnění cílů, což se ale příliš neděje. Proto se těšíme na návrh Evropské komise ohledně toho, jak reorganizovat tento e, dialog. Tento dialog. Měl to být dialog zejména s lidmi, kteří zažívají a zažili chudobu a ti přicházejí na tuto akci jednou za rok, ale ten proces konzultace, který vede k této každoroční události na konci roku, je plný děr a je zapotřebí se jim zabývat a zreformovat ho tak aby se občanská eh, společnost mohla věnovat dialogu s institucemi protože právě tady občanská společnost přináší nejen čísla, ale také zkušenosti s reálným dopadem politik na národní úrovni. Pokud jde o ten scoreboard, tak ten jsme vždycky prosazovali. A právě tak určitý spouštěcí mechanismus pro eh, korektivní akce. A konečně eh, mohla bych se zmínit ještě k dalším otázkám. Zajímavá otázka, eh, jak to udělat s financováním. Eh, naše platforma navrhuje skombinovat finance z Evropského sociálního fondu EIDF, e EASI e a Horizontu na podporu sociální politiky a odsud alokovat zdroje pro organizace občanské společnosti, které pomáhají implementovat sociální politiku. A já bych chtěla připomenout, že záruka pro mládež 3 miliardy euro, ta existuje a víme velice málo o tom, co se děje v členských státech a netýkalo se toho žádné doporučení CSR, té implementace e, záruky pro mládež v roce 2015. Děkuji vám. Děkuji a nyní dám slovo panu Kapelovi. Grazie signor Presidente. I temi che sono stati proposti al panel di, esperto, di esperti sono estremamente. Děkuji. Zazněly tady některé velmi zajímavé myšlenky, návrhy. Já začnu s oblastí zaměstnanosti. Nejsem obeznámen se situací v jiných zemích, ale vím velmi dobře, jak, jaká je situace v mé zemi v Itálii. Eh, je důležité mít takovýto jakýsi vstupní eh, stupínek na eh, pracovní, pro pracovní příležitosti, ale ukazuje se, že to prostě nefunguje, že to nevede k získávání kvalitních příležitostí. Naopak vede to třeba k nedůvěře, zejména ze strany mladých lidí, kteří nevěří tomu, že někdy dostanou kvalitní práci Eh, já si myslím, že dokonce samotné eh, celý svět vzdělávání eh, trpí mm, tím, jak dochází ke škrtům v návaznosti na hospodářskou krizi. Ehm, co se tedy týče těch, eh, těch eh, rozdílů mezi kvalifikacemi a eh, příležitostmi na pracovním trhu, je prostě vidět, že nestačí dávat, investovat do nějakých klíčových sektorů. Je potřeba zaměřit se na to, jak konkrétně se to dělá já jsem eh, právě hovořil o tom, že bychom se měli zaměřit na tu mysl. Měli bychom se věnovat jakési eh, myšlenkové gramotnosti. A v naší zemi třeba máme velké problémy s eh, dostupností zdrojů, k tomu, jak eh, těch, ty zdroje využívat. Mm, to se týče třeba i strukturálních reform. Potřebujeme určité zjedno, zjednodušování, potřebujeme zjednodušit eh, možnost využívat evropské prostředky. A ještě se vrátím k těm technikám pro práci s myslí, o kterých už jsem hovořil. Existuje celá řada eh, třeba manažerů, kteří to využívají. Vyučuje se to na Cambridge, na Oxfordu, také na amerických univerzitách. Všechny tyhle ty univerzity vyučují mind mapping, problem solving, brainstorming a různé techniky pro práci s pamětí. jsou velmi úspěšní lidé, kteří všechny tyhle ty techniky používají denně. E, používá to také například ministerstvo obrany na Novém Zélandu, aby vzdělávalo své zaměstnance. Také třeba doktor Benjamin Sender, který je dirigent Filharmonie v Bostonu. Takže vidíte, že lidé z nejrůznějších eh, odvětví mohou tyhle techniky využívat. Prostě dá se tím dosáhnout obrovských výsledků, ať už člověk působí v jakékoliv oblasti. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Andersen, prosím. Ja, mange tak. Jeg vil forsøge at samle Øh, spørgsmålene også i, i, i já se pokusím ty otázky tak trošku seskupit. Nejprve tedy otázky zaměřující se na zaměstnanost. Já vycházím se situace v Dánsku. Dánsko je země, která uplatňuje model flexicurity, to je známé. A u nás tedy ten systém je poměrně dynamický, lidé se nebojí hledat si nové pracovní příležitosti. Máme 800 tisíc eh, volných pracovních míst každý rok. To je eh, hodně pro země, která je poměrně malá. Takže máme poměrně velký obrat na pracovním trhu, to znamená, zanikají místa, potom vznikají nová pracovní místa a zhruba třetina pracovních příležitostí, které vznikají, potom e, získá to dané místo někdo, kdo byl nezaměstnaný. Takže tímhle tím opravdu vzniká ta dynamika, tím, že lidé se nebojí opustit nějaké staré pracovní místo mm, a e, nebojí se hledat si lepší pracovní místo, kde mohou dostat lepší finanční ohodnocení, větší perspektivu do budoucna a podobně. Zástupce liberální frakce říkal, že je také řada překvalifikovaných lidí v Evropě, zejména se to mladí lidé, kteří mají univerzitní titul, ale potom nenajdou žádnou vhodnou pracovní příležitost. A potom musí brát pracovní místa, pro která jsou nadbytečně kvalifikovaní. Eh, kromě toho, také v souvislosti s Evropou 2020 byla jakási tendence říci, že asi 50 procent všech mladých lidí by mělo mít univerzitní vzdělání. A e, já bych řekla, že jsme kladli příliš velký důraz na to univerzitní vzdělávání, protože to má větší prestiž e, než nějaké profesní vzdělání. A já si myslím, že tomu jsme měli zabránit. Zde je tedy obrovská důleži... E, zde má obrovský význam spolupracovat tedy vzdělávací instituce, úřady, zaměstnavatelé, musí spolupracovat, myslet na budoucnost, myslet na to, co vyžaduje pracovní trh, kde budou pracovní místa, kde, bude, kde budou příležitosti. A tady musíme udělat ještě mnohem více. To platí i pro Dánsko. Potom, co se týče toho spouštěcího mechanismu, který by přivedl členské státy k tomu, aby opravdu provedly žádané reformy, aby se řídili těmi konkrétními doporučeními Evropské komise, to bychom měli napojit na využití eh, evropského rozpočtu. To se prostě musí eh, využívat efektivně. Ty členské státy, které třeba nenaplňují nebo naopak naplňují ty eh, doporučení, ty by měly mít příležitost získávat dotace z evropského rozpočtu a podobně. To znamená, pomoc z evropských fondů bychom tedy měli napojit na to, aby členské státy opravdu prováděly eh, žádané reformy. Například profesní vzdělávání eh, či jakékoliv typy eh, učňovských profesí, tam na to se členské státy už vůbec nezaměřují, to bychom měli, měli bychom se na to podívat. Teď máme ještě prostor pro tři řečníky. Nejprve paní Sander, prosím. Merci, madame la présidente. Je partage les préoccupations sur la... Děkuji. Já souhlasím s těmi starostmi, které zde zazněly ohledně situa- sociální situace v nejrůznějších členských zemích. Hovořila o tom celá řada řečníků. Minulý týden byla zveřejněna nová zpráva ve Francii, odkud pocházím, která upozornila na to, kolik chudoby nyní, eh, jakou chudobou nyní trpí děti. Eh, to se dá vyřešit pouze tím, že vytvoříme práci, vytvoříme pracovní příležitosti. Pokud dáme lidem možnost pracovat, potom budeme moci bojovat s chudobou. Protože práce neposkytuje pouze příjem, poskytuje také důstojnost dává prostor lidem k tomu, aby si vyhledali vhodné ubytování, aby, měli, eh, aby mohli se starat o své zdraví a vzdělání pro své děti a tak dále. Takže eh, umožňuje vyřešit celou řadu věcí. Eh, pokud bychom tedy vytvářeli pracovní příležitosti, jistě bychom se přiblížili k dosažení cílů, které jsme si stanovili pro Evropu 2020. Situace v Evropě v tuto chvíli je relativně nevyvážená. V tom smyslu, že existuje několik členských států, které mají velmi vysokou nezaměstnanost a zase existuje, existují jiné státy, které potřebují pracovníky, které hledají pracovníky. Už zaznělo řada návrhů, jak tohleto řešit. Já sama mám několik takových návrhů. Myslím si, že potřebujeme evropskou lomeno vnitrostátní, eh, evropské lomeno vnitrostátní řešení těchto těch problémů. To znamená, jak už tady někdo říkal, zaznělo to i na komisi, že potřebujeme lépe zvažovat sociální ukazatele. Ti by nás měli varovat ohledně toho, co se děje v jednotlivých členských zemích. A pokud tyhle ty ukazatele by byly závazné, jsme si vědomi toho, že některé Eh, tyto sociální problémy nespadají do kompetencí EU, takže EU ohledně toho nic nemůže udělat. Jsou, eh, existují tedy pouze ty makroekonomické ukazatele, které jsou závazné a některé ženské státy je přesto nenaplňují. A teď je otázka, eh, mě, mělo by to být závazné a pokud je to závazné, tak jak by se to mělo uplatňovat. Také se zde hodně eh, hovořilo o těch eh, doporučeních konkrétně pro jednotlivé země. To je samozřejmě důležité. Je to také důležité, aby ten pracovní trh byl flexibilnější a EU by v tomto ohledu mohla hrát rozhodující roli. Mohla by pošoupnout členské státy v tom do toho správného směru. A na závěr bych ráda řekla, že bychom měli umožnit, aby členské státy našly jakási místní řešení, eh, našly třeba místní praktika, učňovská místa a podobně. A také si myslím, že určitě existuje potenciál eh, v hraničních oblastech. Nyní pan eh, Matán, prosím. Já se jmenuji Martán, ano. Eduard. Děkuji paní předsedkyně, děkuji všem za velmi uh, hodnotnou debatu. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, co jsem zde slyšel od eh, některých řečníků. Někteří z vás s velkou jistotou využívají určitá kliše. Některé členské státy se rozhodli, že prostě naloží s krizí jakýmsi, jakýmsi vypolštářováním eh, jiné země eh, například upadají do chudoby. Eh, takže tady je otázka, co funguje, co nefunguje. A já si ale kladu jinou otázku. Co to je dobré pracovní místo? Co to je kvalitní, důstojné pracovní místo? Eh, může to být třeba napojeno na finanční ohodnocení. Všichni víme, že eh, vůbec pracovní místo není zárukou toho, že nepropadnete do chudoby. Je celá řada lidí, kteří pracují a přesto eh, nemají na nájem. Takže v tomto smyslu právě je velmi důležité hovořit o evropském minimálním mzdě. A já teď nevím, nakolik eh, třeba eh, pracovat v eh, restauraci je, je, nej, je dobré pracovní místo. Ale Zajímavé je, že eh, některé filmy rostou a přesto Evropa eh, má pořád problémy. Stále se hovoří v Evropě o tom, že musíme respektovat eh, deficit, nesmíme se dostat do schodku a ty škrdy, škrty potom vedou k tomu, že sice vytváříme, řekněme, jakousi evropskou politiku odstraňování rozdílů, ale tahle ta politika odstraňování rozdílů eh, příliš nefunguje. Když se podíváme na situaci třeba ve Španělsku, tam roste zaměstnanost, ale to bylo na úkor výše platů. Takže pracovní místo vždy neznamená dobré finanční ohodnocení. Jinak se tady hovořilo o horizontální sociální klauzuli, dopadu legislativy na chudobu. Jak bychom mohli přehodnotit tento nástroj, abychom jej v Evropě lépe využívali? Děkuji. Nyní poslední otázku položí pan Mann. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Vajze, já se obracím na vás. Vy jste velmi precizně řekl, udělal to, eh, co eh, se nám zde nedaří. Eh, pr, vy jste hovořil o tom, jak efektivně investovat finanční zdroje, protože někdy je tedy dobré ušetřit tak, abychom potom měli k dispozici prostředky pro kvalitní oblasti, které je potom potřebují, pokud se dostanou do krize. A Teď je otázka, eh, my tady často slyšíme tedy různé námitky proti tomu, které jsou často nacionalistické nebo mm, příliš levicové podobně. Já eh, si myslím, že tady, tady máme tyhle ty eh, škrty. A Problém je, že někteří politici prostě myslí jenom od jedněch voleb ke druhým. A teď je ale otázka, jak dosáhnout toho, že zde máme tedy dobrou argumentativní práci, tak aby lidé pochopili, že musíme projít fází škrtů, šetření, abychom potom ty peníze mohli nějak kvalitně využít, kvalitně investovat, smysluplně investovat tady eh, to není jakýsi rozpor, buď investice nebo škrty. Ne, tyhle ty dvě věci jsou dvěma stranami jedné mince. A Jean-Claude, jean Juncker správně říká, že musíme implementovat eh, těch 315 miliard to, aby lidé pocítili, že právě tam, kde jsou problémy, je, pot, je možné investovat, ale není možné jen tak rozhazovat peníze. Uh, to, co mě opravdu zajímá, existuje další mezinárodní instituce, které se drží podobné základní myšlenky. A e, druhá otázka je to, co v Německu nefunguje, integrace starších pracovníků nad 50 let. Co s tím? Přitom to je obrovský e, kapitál, e, spousta znalostí, vědomostí, schopností. A e, také je to příležitost pro to, aby e, třeba lidé takhle hnedka neutíkali od práce kvůli nějaké nemoci a podobně. Proč nemůžeme přivést podniky k tomu, aby mm, zaměstnávali i lidi, kteří jsou prostě starší než průměr, protože je na něch spolech, jsou zkušení a tak dále. A přitom i v mé zemi s tím jsou obrovské problémy. Proč s tím nedokážeme nic udělat? Děkuji, takže to byla přímá otázka na paní Deboe a vy ostatní se můžete rozhodnout, na které příslušné otázky zareagujete. Takže prosím, paní Deboe, máte slovo. Děkuji vám a k té horizontální sociální klauzuli, ten hlavní nástroj pro aplikaci, to je dopadová analýza a vliv na chudobu. Já nevím, jak to přesně funguje, ale já jsem často slyšela, že to nefunguje velice dobře, nicméně mohu zareagovat na to, co se děje v Belgii. Federální stát se věnoval studii dopadu uh, legislativy na komuny a regiony. No a na federální úrovni konstatujeme, že je to poměrně složité fungování, že je zapotřebí neustále redimenzovat. Pokaždé, když se uvažuje o nějaké opatření ex ante, tam se žádá od státních zaměstnanců, aby vyplnili uh, dotazník o eventuálním dopadu na chudobu. Nicméně tito zaměstnanci jsou specializovaní zase na určitou oblast. Oni nemusí povinně znát všechny aspekty chudoby, takže ne vždy dokážou správně odpovídat. To znamená, tady zase ta otázka spočívá ve vzdělání, v přípravě těchto zaměstnanců. Musí mít dostatečné odborné vzdělávání pro všechny ty, kteří vyplňují podobné formuláře. Pak musí také proběhnout i diskuze, aby celá tato aktivita, která znamená více než jen vyplnit dotazník, tak aby to mělo příslušné výsledky. No a pak je to otázka kvality, jakým způsobem se ty dotazníky vyplňují. Ano, ty dopadové testy jsou velice transparentní, můžete k nimi mít eh, přístup eh, online na webu, Nikdy tam nebývá negativní dopad, vždy je to neutrální nebo pozitivní, což je někdy překvapující. Nicméně tedy já nevím, jakým způsobem tedy ti zaměstnanci nacházejí ty kvantitativní údaje pro ty dopadové studie. A nicméně třeba uvažovat i tak, že je zapotřebí mít dostatek často, aby se prováděly korektní vědecké studie i studie v terénu a podobně. Možná bychom se mohli soustředit jenom na určitá opatření a provést to detailně a nejen tu mít jeden dotazník na všechny opatření. Já prostě nevím, jak to probíhá v Evropě, prostě vím jenom, že to nefunguje nejlépe, ale tak toto tedy funguje v Belgii. Es waren mehrere Fragen, wie man Zaznělo tu několik otázek na tom, eh, jak negativní jevy jako nižší eh, platy, eh, horší práce a tak dále, jak jim může být zabráněno. Eh, jeden klíč je nám známý a to je, že musíme umožnit lidem eh, obstát v pracovním životě, poskytnout jim vzdělání, další vzdělávání a pokud se podíváme na to, že sílí digitalizace, tak to souvisí s určitým řádem, rámcovým řádem, který by měl zajistit rovné podmínky na pracovním trhu, eh, tak aby zaměstnanci se mohli dočkat podpory. Eh, v mnoha zemích eh, se jedná v některých oblastech o účasti sociálních partnerů, odboru a dalších, kteří konec konců sami nejlépe vědí, kolik je zákazník ochotný zaplatit. Druhé téma, úspornost nikoli jako cíl, tak to chápe čím dál více eh, zaměstnaneckých organizací v Evropě. Eh, máme eh, takový pojem ekonomika účinku. Úspornost není cílem, ale jeho účinek. Je zapotřebí odpovědně vynakládat peníze tak, abychom dosáhli cílů, abychom vybudovali lepší struktury a ekonomika vždycky znamená porovnávat jednotlivá řešení a najít to nejlepší. A je trošku šokující, že Evropská unie dala k dispozici e, prostředky e, v rámci záruky pro mládež k tomu, aby byl zaveden minimální standard ve všech evropských zemích a e, mnozí nepředložili žádný program, který by z těchto peněz mohl čerpat. Takže tady národní úroveň má co dohánět. Podle mého názoru to je spíše otázka na mé kolegy v operativní branži, kteří by měli splnit tento úkol a přinést eh, aspoň nějaký přínos občanům, eh, protože eh, jinak toto je to jediné, co občané akceptují. Pokud jde o stárnutí, tak je to nepopiratelný jev a flexibilní výstup z pracovního trhu je ten, to správné řešení a e, nikoli, e, nikoli e, konečný, odří, konečné odříznutí od pracovního trhu. A země, které mají tuto flexibilitu, jsou na tom lépe a v Německu a nevždy to bylo tak dobré, říkám to tak smířlivě, někdy máme nevýhodu vůči těmto zemím, protože tam lze pracovat na základě lepšího povědomí a na základě myšlenky flexibilního e, odchodu. E, máme ten problém, že pracujeme čím dál, mé, čím dál více, ale kdo je v 59 letech bez práce, tak má velice malou šanci se do ní vrátit. Děkuji. Děkuji vám za eh, vaše přispění. My jsme si vás vyslechli. Náš výbor je výbor pro zaměstnanost a sociální agendu. To znamená, že jsme se opravdu hodně zabýváme dohloubky o ty věci, které nám přísluší. Máme tu také zástupce komise, který naslouchal i vašim projevům. Já sama tu mám 18 poznámek, které jsem si poznamenala. Nejsou to v podstatě žádné novinky. My se těmto záležitostem věnujeme v tom politickém kontextu, nicméně myslím si, že to zdůrazňuje skutečnost, že je to pro nás důležité a že jsou tu vždy nové věci, které a mohou tak nějak vyvstat, když si dopřejeme více času eh, na tom našem pracovním zasedání, jako tomu bylo dnes. Takže ještě jednou vám všem děkuji za účast. Opravdu dokážeme být velice rozhodní, když potřebujeme získat více z té agendy 2020 máme tu nějakých 27 milionů nezaměstnaných a nějakých 100 milionů obyvatel Evropské unie, kteří jsou spíše tedy chudší. To znamená, vy jste nám poskytli argumenty, fakta, na základě kterých budeme pracovat a budeme tak činit samozřejmě ve spojení a za spolupráce s Evropskou komisí. Takže ještě jednou vám děkujeme za účast a nyní budeme pokračovat v dalším bodu našeho pořadu jednání.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 Okay, friends, uh, now we'll... Takže kolegové, budeme pokračovat s bodem číslo čtyři našeho pořadu jednání. Ten se nazývá Provádění Evropského nástroje mikrofinancování Progres. Jedná se o první projednání návrhu zprávy. Již proběhla výměna názorů s zúčastněnými stranami 7. května a nyní bych ráda předala slovo našemu panu zpravodaji, panu Šulcemu, takže prosím, máte slovo. Äh, frau Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, teď v nejbližších minutách budeme hovořit o nástroji mikrofinancování Progres. Patrně si vzpomínáte, že v prosinci 2014 náš výbor odhlasoval zprávu o provádění tohoto nástroje mikrofinancování a já ve své zprávě eh, jsem eh, hodnotil implementaci tohoto nástroji v polovině období a hodnotil, jakým způsobem lze pomáhat nezaměstnaným a znevýhodněným lidem k lepšímu přístupu k úvěrům. E, kromě toho zmiňuji také nedostatky. Komise a Evropský investiční fond by měli e, ta e, uvedená slabá místa odstranit. A pokud jde o obecné téma mikrofinančního nástroje Progress, tak e, ti, kdo tu byli, si patrně vzpomínají na minulé legislativní období. E, progres e, začal v roce 2010 a byl vybaven objemem 205 milionů euro. Řídil ho Evropský investiční fond. Nejprve byl financován ze stejnojmeného programu Progress. Od té doby, co existuje program pro práci a sociální inovaci EU, EASY, tedy od, roku, prosin, od prosince 2013, má progres novou finanční bázi. Komise a EIF ale zatím nezahájila eh, úvahy o pokračování progresu po roce 2016. Dá se říci, že progres funguje a přináší výsledky. Progres přispívá k tomu, aby mohly být naplněny eh, cíle v oblasti zaměstnanosti eh, Evropy 2020, neboli ty cíle, o kterých jsme právě diskutovali. Konec konců většina pracovních míst vzniká v mikropodnicích a právě na ty tento instrument cílí. Pomáhá nezaměstnaným a již existujícím mikropodnikům vybudovat svou existenci, udržet si a růst, což ukazuje vysoká poptávka po mikroúvěrech. Progres je výhodný pro evropské daňové poplatníky a společensky hodnotný, protože dává šanci nezaměstnaným, kteří pak mohou založit podnik, který platí daně a vytváří pracovní místa, což je mnohem lepší než eh, dlouhodobé eh, transferové platby. Eh, Progres je v prvé řadě sociálně politický nástroj a v druhé řadě eh, instrument ekonomický. Finanční podpora progresu umožňuje poskytovatelům úvěru eh, dát úvěr i eh, lidem s vyšším rizikem platební neschopnosti. Eh, progres, progres vytváří širší refinancovací bázi pro zprostředkovatele kreditu A riziko je tady mnohem nižší než u běžných úvěrů, zhruba 5%. Nástroj progres je nyní k dispozici v 22 z 28 členských států. Nejsou to všechny členské členské státy, což je dáno různým eh, stupněm vývoje ekonomiky, eh, zájmem trhu a také zákonnými předpoklady. Eh, podle mého názoru členské státy, které se ještě neúčastní, by měly vytvořit předpoklady k tomu, aby se účastnit mohly. Teď bych chtěl uvést několik faktů k nástroji Progress. 13 252 eh, mikroúvěrů bylo uděleno eh, v celkové výši 124,6 milionů euro, eh, což je o něco méně než těch plánovaných 142,4 milionů euro. K cílovým skupinám bych chtěl říci následující každý druhý příjemce podle prozatímní zprávy komise by nezískal běžný úvěr v jiné bance. 43% příjemců leží pod eh, Prahem chudoby ve svých členských zemích. 17% sami sebe označují za osoby bez prostředků, což je zhruba dvakrát větší počet, než, v průměrném, než je průměr v evropské populaci. A podle mého názoru je velice pozitivní, že počet žen je vysoký. 37% příjemců jsou ženy, podnikatelky, eh, což téměř splňuje eh, ten 40% cíl. A teď několik negativních bodů. Eh, eh, horší je zacílení na znevýhodněné skupiny obyvatel. Mnoho příjemců úvěrů Eh, se nechtějí sami sebe označovat za příslušníky menšin ze strachu před diskriminací. Kromě toho se dá říci, že některé indikátory jsou nevhodné a nedostatečně detailní. A ta související povinnost podávat zprávy o tom, kdo jsou čerpatelé úvěru a jaké mají pozadí, není často dostatečná. Komise by tedy měla podniknout kroky ke zlepšení. Eh, podniky sociální ekonomiky, které se zabývají osobami s postižením a tak dále, ale eh, mají horší přístup k těmto úvěrům. Často potřebují více peněz, než je ta maximální suma 25 tisíc euro, eh, která podle evropské definice mikroúvěru nesmí být překročena. Eh, tento problém naštěstí už byl rozpoznán a v rámci EASY byla situace zlepšena a nyní mohou být udíleny úvěry až ve výši 500 tisíc euro podnikům. Komise by ale měla prověřit, zda tyto nové předpoklady jsou lépe přijímány trhem a zda e, sociální podniky poptávají více úvěrů. E, v případě, že ne, tak i toto je třeba zlepšit. E, další důvod, proč sociální podniky nejsou tolik podporovány, je skutečnost, že neexistují žádné konkrétní programy zprostředkovatelů úvěru speciálně pro podniky sociální ekonomiky. To je také oblast, kterou je třeba do budoucna zlepšit. Pokud jde o nedostatky a návrhy na zlepšení, tak velký nedostatek progresu je chybějící financování na mentoring a e, školení příjemců, neboli podpora při vývoji obchodních plánů a jejich prosazování, e, podpora při účetnictví a dalších kvalifikacích. I v rámci EASY na to nejsou plánovány žádné peníze, e, přestože to tvoří značnou část mikroúvěru. U mikroúvěru nejde pouze o finanční podporu, ale také o podporu při vypracovávání a provádění podnikatelských plánů anebo o pomoc při účetnictví. A podle mého názoru tady je nutné co nejrychleji e, najít nějaké řešení. Kromě toho eh, je zapotřebí u těch eh, podniků, které jsou podporovány eh, progresem, prodloužit dobu pozorování i déle než trvá ten úvěr, tak, abychom mohli zkoumat jaksi životnost toho podniku, dobu jeho přežití. A pokud jde o aktuální definici mikroúvěru v EU, tak podle mého názoru je zastaralá a musí být přetvořena. Podle současné definice mikroúvěr eh, který může být udělen eh, mikropodniku, který má méně než 10 pracovníků a maximální roční oběr 2 miliony euro, eh, tak takový úvěr může být maximálně 25 tisíc euro. Tato suma, zejména v západní Evropě, je příliš nízká a tady by komise a EIF měly vypracovat nějaký návrh. Teď ještě několik věd k souvislosti s ostatními evropskými fondy, zejména EFSI a ESF. Důležité je pro mě objasnit, že EFSI je přístupný i e, mikropodnikům, e, což výbor EMPL zcela správně prosazoval. Další výbory v Evropském parlamentu to vidí trochu jinak. Kromě toho je důležité, že prostředky z ESF mohou být e, přiřazeny i do EASI, čímž se vytvoří širší financování pro progres. Eh, dobré také je, že už dnes regiony nebo členské státy, eh, které mají možnost převádět peníze z ESF na aktivity progresu ve svém regionu nebo členském státu a eh, u EIF na EIF je takový profesionální manažer, který spravuje prostředky a tím vlastně odnímá tu administrativní zátěž z členských států. A dostávám se k závěru. E, mikroúvěry fungují nejen v rozvojových zemích, ale i u nás v Evropě. U nás je však e, třeba je chápat jako sociálně politické nástroje, které pomáhají lidem dostat se z okraje společnosti do jejího středu a e, vybudovat e, si vlastní existenci, vlastní živobytí. Možná si vzpomínáte na Octavia Pinta, což je příjemce mikroúvěru z Belgie, který u nás byl a který, který, kterému se velice daří v jeho podnikání a díky mikroúvěru může dále expandovat. Pro podporu malých a středních podniků a inovativní kreativních nápadů, jsou tady e, další nástroje. K tomu nepotřebujeme mikroúvěry. E, důležité je, aby e, mikroúvěry byly vždy kombinovány s mentoringem a školením tak, aby příjemci úvěru a jejich podniky měli co nejlepší šanci na přežití. Já se těším na další spolupráci s vámi a doufám, že se nám společně podaří tento program ještě více zlepšit a těším se nejen na spolupráci se stínovými zpravodaji, ale také na mnoho dalších podnětů námětů od ostatních kolegů. Děkuji vám. Thank you, Mr. Děkuji panu Šulcemu a nyní stínový zpravodaj za SND Javi López, prosím. Děkuji. V první řadě bych chtěl zdůraznit, jak jsme tady již zaznamenali, že pan zpravodaj tu předkládá velice kompletní návrh, fundovaný, detailní analyzuje, jak probíhala práce dosud, má to specifické detailní doporučení na to, jak program zlepšit, takže z tohoto hlediska my se to také pokusíme k tomu přispět a vylepšit prostřednictvím pozměňovacích návrhů, ale i tak si myslíme, že ta práce je velice kompletní. A jak to již také zaznělo, chtěli bychom eh, se zaměřit na to, aby i ty naše pozměňovací návrhy měly ty tu trojí perspektivu, tedy zaměstnanost, což je velice důležité, to jsme si vyslechli při slyšení, ten eh, druhý rámec, tedy rovnost příležitosti vůči tedy tomu tradičnímu bankovnímu systému a pak ten ekonomický aspekt, tedy eh, umožňovat úvěrové financování, což je velice relevantní tady, eh, když tedy v rámci těch běžných způsobů někdo financování neudrží. Takže eh, ještě tady důležitý návrh na komisi, aby se to mikrofinancování spustilo co nejdříve a také spuštění tě, toho Evropského investičního fondu, to je rozhodně důležité. Některé návrhy by mohly posílit ty aspekty týkající se posílení sociálního hlediska, to je tady důležité, a také z zdůraznit navýšení rovnosti příležitosti. To, o to jsme se také snažili v průběhu slyšení, zase je to určité důležité procento, nicméně stále jsou tu ještě velké rozdíly. Mohli bychom se také zamyslet nad zapracováním určité zmínky eh, těch podniků sociálního hospodářství, nebo něco v podobném smyslu. A na závěr také vítáme a sdílíme tu obavu a toho, jak nahlížíme na to zhodnocení, poradenství a podporu všem těm, který, kteří žádají o mikrofinancování. To tu ostatně i zaznělo, že existuje tedy ten tradiční bankovní systém, ale pak tu existuje takové to určité poradenství, které je velice důležité, ale je důležité to zlepšit, zlepšit předkládání návrhu a zlepšit také to, jak ty projekty hodnotíme. Ale myslím si, že až dosud tedy ta práce jde správným směrem. Děkuji a nyní má slovo Ulrike Trebesil za EKR. E. Mikrofon, prosím. Now? I'm sorry, it wasn't wrong. Button. <laughs> Um, sehr geehrter Berichterstatter, um das eh, Vážený pane zpravodaji, mnohokrát děkuji za vaši práci, za vaši zprávu. Eh, ta zpráva je velmi rozsáhlá a vy už jste zmínil celou řadu důležitých bodů. Eh, také známe nejrůznější problémy. Ovšem je ještě pár věcí, které bych, bychom chtěli dodat, o kterých bychom také chtěli, abychom se zamysleli. Jednak je to role bank. Když má, zadáváme státně financované eh, kredity, tak si musíme položit otázku, proč bychom to měli dělat. Tady se často odpovídá, že přeci jde o selhání trhu. Je to správné, je to tak, Některé banky v Jižní Evropě a také v jeho východní Evropě mají nedostatek vlastního kapitálu, aby takovéto úvěry zadávaly. Už několik let máme nedobře fungující bankovní e, sektor a to musí být prostě nějak rekapitalizováno a napraveno. Evropský eh, Parlament často tohleto, tenhle ten problém vůbec zamítá, často se vytváří různé mechanismy transferu, které by s tím měly nějak bojovat. Za druhé, nevíme, jak vysoká je vůbec poptávka po takových těch mikroúvěrech eh, podle údajů komise možná pouze 17 eh, těchto uživatelů mikrokreditů eh, bylo zamítnuto u nějaké jiné banky předtím, než se obrátili na tento systém. Takže takhle bychom opravdu ty mikrofinance neměli nastavit. Neměli bychom přijímat žádné zájemce, kteří by mohli u jiné banky obdržet svůj úvěr a pouze prostě chtějí v rámci progresu lepší podmínky. Takže opravdu tady bychom neměli nějak přebírat roli soukromého sektoru, soukromých bank. Eh, připomínám také, eh, že je možnost eh, adaptovat nizozemský systém, že tedy přístup k těmto mikrokreditům budou mít pouze ti, kteří už byli zamítnuti soukromými bankami. A za druhé se dostávám ke školení a monitorování účastníků, o tom už pan zpravodaj hodně hovořil z mého pohledu, to je také velmi důležité, je potřeba podpořit účastníky právě nějakým tím zaučovacím programem, nebo vzdělávacím programem. Tím podporuji stanovisko zpravodaje, ale je potřeba jasně říci, že tyhle ty náklady musí být přiřazeny přímo k programu, tak aby existovala jakási kontrola nad tímto programem. Jakékoliv další náklady potom musí eh, probíhat schvalovacím procesem. Kromě toho je eh, empirická kontrola celého procesu programu je potřeba, abychom sledovali tenhle ten program po celé Evropě empiricky. A tady máme několik aspektů. Je potřeba mít kvóty úspěchu, také podle, rozděleny podle menšiny, e, stáří, e, možná také pohlaví. Ačkoliv já jsem tedy v zásadě proto, aby existovaly takovéto kvóty, e, tak si myslím, že ženy přeci jenom vykazují určitě velmi dobrou kvotu splácení těch úvěrů, takže si myslím, že by měly být atraktivnější pro banky. A e, také by mě zajímalo, jak se vyvíjejí podniky po té, co opustili tento program a jaké závěry se z toho dají do budoucna vyvodit. Já si myslím, jak už jsme eh, to dělali v minulosti. Věřím, že budeme takhle úspěšně spolupracovat i v budoucnosti. Ještě jednou děkuji zpravodaji. Děkuji a nyní má slovo paní Dlabajová za ALDE. Thank you very much. Děkuji. Děkuji několik připomínek. Alde si cení té práce vykonané na tomto tématu a děkujeme zpravodaji za dobrou práci. Stinová zpravodajka paní Weber vítá zprávu a vidí společný eh, postoj mezi postoji skupin, jak co se týče tedy mikrofinancování progres a pokračování v rámci ESI. Ehm, vítáme opravdu plnohodnotnou spolupráci a co se týče EASI programu komise ohledně kapitalizace a financování, to je důležité. Já bych ještě chtěla připomenout, protože jsem členkou výboru KONT, že na konci června budeme mít novou zvláštní zprávu účetního dvora, týkající se mikrofinancování a myslím si, že by bylo velice užitečné toto použít, protože je to dobrý přehled o tom, jak mikrofinancování bylo využíváno. Takže za ALDE vám děkujeme. Robin Gue NGL is here, representing the shadows. No. Máme tu ještě další stěnové zpravodaje? Ne, tak nyní Karima Deli za zelené. And she is not here either. A ta také není přítomná. Paní Lambert také ne. But you are asking for the floor after. A vyžádáte o slovo po té, co promluví stínový zpravodajové, je to tak? Ano. Paní Pekin za, e, Begin za EFDD. Děkuji, paní zpravodajové předsedkyně. Také já chci poděkovat za velice zajímavou zprávu a za příležitost toho, že se seznámíme s údajem, který neznáme všichni, tedy, že Evropská unie má vůbec takovýto nástroj pro mikrofinancování, ne všichni o tom vědí. Cílem je do roku 2020 mít 46 milionů pro mikroúvěry, tedy v té velké globální sumě. To znamená, že to je velice důležitý cíl. Očekáváme 95% návratnost a prokázat to, že v Evropě je velká potřeba úvěru a také, jak to ukazuje v reálném hospodářství, že poptávka je větší než nabídka. Toto jsou nástroje, které potřebujeme, a ne ty zvláštní finanční architektury, ke kterým někdy dochází. Samozřejmě existuje tu prostor na vylepšení. Funguje to zatím ve 22 z 28 členských států, ale mělo by to být k dispozici brzy ve všech členských státech. Pracovní místa, která se vytvářejí v nových firmách, tady 95% to jsou mikrofirmy nebo mikropodnikatele a ne vždy mají přístup k úvěrům, protože to znamená úvěrové riziko pro bankéře. A proto jsou tam problémy i se zprostředkovateli a ty mikrouvěry jsou pro mikrofirmy přístupné podle definice EU, pokud mají tedy méně než 10 zaměstnanců a plní další kritéria. Ovšem i tato definice by možná mohla být zrevidována co je tu zajímavé, že se nejedná ani tolik o nástroj ekonomické politiky, jako spíše sociální politiky. Udělovat mikroúvěry to není ziskové pro banku, ale určitě je to pro stát méně nákladné a je to určitě zajímavé i ze sociálního hlediska. Tento program, já doufám, že bude pokračovat, že se bude rozšiřovat a že bude doplněn i o jiné nástroje, například pro malé a střední podniky. Thank you, madam. Děkuji, paní Ribeiro. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla v první řadě poblahopřát kolegovi Šulcemu za předloženou zprávu, protože je velice dobře strukturovaná. Způsob, jak ji zorganizoval, je výborná a také ten zahrnující přístup a ta řešení, která nabízí, jsou opravdu kvalitní. Ještě bych tady chtěla eh, zmínit takovou konkrétní věc. Já souhlasím s tím tedy, že se jedná opravdu o nástroj sociální politiky a důkazem toho je to, že ty mikroúvěry, tak 60% z nich směřovalo nezaměstnaným. To znamená, je to zásadní plán pro ty lidi, kteří kdyby neměli ten mikroúvěr, tak by prostě se z nezaměstnanosti nedostali. Je to naprosto zásadní. Uh, Ovšem, otázku, kterou chci položit, je následující. Já jsem zaznamenala, že panuje taková určitá dezinformovanost ohledně tedy možnostech, které panují v členských státech. Takže kromě toho auditorního programu, který tady eh, zmiňujete, to opravdu je dobré, je to důležité i pro příjemce těch programů, tak my bychom měli podpořit eh, to předání informací občanům, zejména mladým, kteří se ještě vzdělávají školy a také nezaměstnaným. Takže bych navrhla a předložím podle toho pozměňovací návrhy, abychom se nasměřovali uh, na, ta, na ty úřady pro nezaměstnanost, ale také na ty pracovní úřady, na univerzity, vzdělávací instituty, nejrůznější příslušné instituty na úrovni členských států, které právě podporují různé aktivity ve věci podnikání abychom mohli tak nějak navýšit potenciál tady e, tohoto programu, aby prostě čím dál více lidí bylo obeznámeno s tímto programem. Děkuji. Děkuji. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 15. září. Zvážení pozměňovacích návrhů je 12. až 13. října a schválení na našem výboru bude 10. listopadu. Takže mnohokrát děkuji a přecházíme k bodu 5 na pořadu jednání, což je vytvoření konkurenceschopného pracovního trhu EU pro 21. století, přizpůsobit dovednosti a kvalifikaci poptávce a pracovním příležitostem jako cesta, jak překonat krizi. A já dávám slovo zpravodajce paní Glabajové, prosím. Děkuji mnohokrát. Já se pokusím být stručnější a e, zabrat méně času než přečtení návrh, e, názvu mé zprávy. E, měli jsme 361 pozměňovacích návrhů. Minulý týden e, ve Štrasburku e, proběhlo první zasedání se stínovými zpravodaji. Trvalo asi tři hodiny, takže bylo opravdu dlouhé. Diskutovali jsme o Eh, pozměňovacích návrzích, o tom, kde se shodneme, kde se neschodneme. A já si myslím, že ten výsledek celkový byl velmi pozitivní. V zásadě jsme se shodli na tom, že cílem by mělo být, aby ten text byl jasný, stručný a aby ehm, eh, podal jakési, jakýsi jasný signál, jasné poselství ohledně toho, co vlastně říkáme v kompromisech jsme ponechali cíle eh, návrhu zprávy ohledně toho, jak dosáhnout konkurenceschopného pracovního trhu. Eh, pro mě to znamená tři hlavní cíle. Za prvé se to týká eh, reform, které by dosáhly lepšího napojení dovedností, vzdělání a potřebám pracovního trhu toho můžeme dosáhnout například užší spoluprací mezi eh, organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců. Druhý cíl zprávy je navrhnout nějaké kroky pro dosažení lepší synergie mezi vzdělávacími systémy a podniky i ohledně toho, jak lépe integrovat pracovníky všech eh, věků a typů kvalifikací. Eh, třetí cíl či třetí priorita je, jak nejlépe využívat eh, příklady dobré praxe, které už máme v některých členských zemích. To samozřejmě neznamená, že bychom měli mít jedno řešení, které by platilo pro všechny, ale opravdu bychom se mohli podívat na to, které systémy dobře fungují. Eh, opravdu si myslím, že ta zpráva by měla být jasná, stručná a eh, ráda navrhnu kompromisy nebo nějaké nové znění, eh, jak jsme o tom hovořili na zasedání stínových zpravodajů minulý týden, které by tedy mm, bylo v souhladu s těmito cíly. Já se opravdu snažím nalézt schodu a Čeká nás další zasedání stínových zpravodajů zítra odpoledne a já si myslím, že už eh, jsme na dobré cestě, takže teď mě spíše zajímá, co si myslí další skupiny, jaké jsou dojmy po tom našem zasedání se stínovými zpravodaji minulý týden. Nevidím tady všechny stínové zpravodaje, takže možná někdo ještě nestihl dorazit. Každopádně se těším tady na připomínky všech skupin. Děkuji. Děkuji za tento úvod. Eh, doufáme stále, že paní Šlověka eh, dorazí ještě předtím, než eh, ukončíme dnešní zasedání. Nyní ale dáme slovo Jutě Steinru, která zastupuje Agnes Jongerius. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, paní Jongerius zde dnes bohužel nemůže. Tahle ta zpráva má z našeho pohledu několik eh, dobrých bodů, ale vytváří eh, takový celkový dojem, že se zaměřujeme hlavně tedy na dovednosti, samostatnost a to co se týče sociálního blahobytu, systému sociálního zajištění či důchodům, ty tam jsou ne, nedo, nedobře nastaveny. E, takže více a lepších pracovních míst potřebujeme, ale zároveň si myslíme, že potřebujeme specifičtější, konkrétnější kritéria, potřebujeme kvalitní pracovní místa a samozřejmě pracovní místa, která jsou udržitelná. To je pro nás obrovsky důležité kritérium a je potřeba, aby to tam jasně bylo v té zprávě, aby to z toho jasně vyplynulo. Kromě toho, eh, co se týče těch eh, praktik, eh, různých zaškolovacích systémů, školících systémů a podobně. V Evropě máme teď takové Ehm, eh, nastaveny takové systémy, kdy prostě mladí lidé ehm, dostávají ehm, místa, která, kde tedy dělají nějaké praktikum bezplatně a jsou to místa, která by přitom měla jít někomu eh, za finanční odměnu. Takže tady bychom opravdu měli nastavit nějaký rámec pro ta praktika i pro takzvané ty eh, pracovní vztahy s traineeship a podobně. Co se týče mobility mladých, v tomto kontextu musíme jasně říci, že tato mobilita musí být kvalitativní, nemůže tam mít o nějaké nabízení nižší ceny práce. Mělo by to být také dobrovolná mobilita. Na jedné straně tedy ve zprávě máme, že eh, vnímáme jak, jakýsi demografi, demografické změny a musíme Eh, dávat pozor na to, aby mladí lidé neodcházeli za každou cenu. To bychom měli nějak napravit. A eh, také si myslím, že ta zpráva příliš eh, se zaměřuje na to, že mladí lidé, či vůbec lidé, nenajdou práci, protože nejsou dostatečně motivovaní. To není pravda. Prostě ta pracovní místa nejsou kolikrát k dispozici. Eh, takže namísto toho, že ti lidé už eh, nemohou najít pracovní místa, ještě se budou potýkat s nějakými sankcemi. Tady v té zprávě někde dokonce je, že členské státy eh, by měly využívat tyhle ty osvědčené postupy, aby snížili počty pro, aby snížili počty nezaměstnaných. To není kolikrát osvědčený postup, protože právě v Německu i v jiných zemích jsme často využívali o, veřejné zdroje pro vytváření pracovních příležitostí. Um, teď e, samozřejmě na, i na straně konzervativní či neoliberální tyhle ty postupy se zamítají. E, jinak z mého pohledu si myslím, že e, opravdu budeme muset odvést svoji práci, domácí úkoly, jak se tomu říká, tak abychom předložili jasné svoje stanoviska k tomu. Děkuji. Thank you. Is there someone... Děkuji. Je tu někdo, kdo zastupuje zpravodaje ECR? Ne. Je tu někdo za GUE NGL? Ne. V tom případě dávám slovo Terry Reinke za zelené. Děkuji, děkuji paní zpravodajce za vypracování této zprávy. Myslím, že počet pozměňovacích návrhů jasně ukazuje, jak je toto téma důležité a kolik lidí se domnívá, že jde o e, významné téma, které může vyřešit mnoho sociálních otázek a problémů, které v Evropě máme. Já bych chtěla varovat před jednou věcí, která je v této diskuzi zásadní. A už to zmínila Jutta Steinruck. Podle mého názoru je nesmírně důležité, abychom e, nevytvářeli ten dojem, že těch pět milionů mladých lidí, kteří nemají práci, eh, nemají tu práci, protože se dostatečně nesnaží. Eh, to by vyslalo velice špatný signál mnoha eh, mladým lidem, kteří jsou v situaci, kdy nemají žádné perspektivy, snaží se a snaží a snaží, jsou velmi schopní a velmi kvalifikovaní a přesto nemůžou najít práci. Myslím si, že v této iniciativní zprávě by ten signál měl být, že dodávat kvalifikaci, to dodává výhodu mladým lidem, eh, kteří se chtějí účastnit pracovního trhu. A já souhlasím s tím, že je tady několik dobrých bodů. Používání osvědčených postupů a komunikace, eh, to je naprosto zásadní, ale přesto abych také eh, byla trochu kontroverznější, chtěla bych zmínit tři body, které si myslím, že jsou důležité. První jsou pobídky k práci. Eh, zelení eh, se domnívají, že eh, pobytky, pobytka neznamená vytvářet větší tlak na lidi, kteří jsou nezaměstnaní, abychom neposilovali ten asymetrický vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, ale tím, že dáme sílu zaměstnancům a nezaměstnaným. Tím, že a tím jim dáme pobídku, protože potom budou moci dosáhnout naplnění na pracovním trhu protože zajistíme, že e, se dostanou na kvalitní pracovní místa, která jim umožní dobré živobytí a zároveň jim garantujeme sociální ochranu. E, druhé téma, které je pro nás velice důležité, je zapojení organizací, které zastupují ty, kteří jsou postiženi nezaměstnaností a jsou to zejména ti, jejichž hlas nezaznívá v této debatě a kteří mají nejvyšší zájem na e, základní sociální ochraně, jako jsou mladí lidé, e, ženy, migranti, studenti a další skupiny, e, kteří, které by měly být zapojeny do diskuzí o tomto tématu. A ten třetí bod, který jsem zmínila už v té první výměně názorů. Vzdělání a kvalifikace, to se velice úzce dotýká pracovního trhu. My ale nechceme, aby to tím končilo řešilo. Eh, vzdělávání a vedle toho otázka, jak, může, eh, jak mohou kvalifikace dodávat výhodu lidem na pracovním trhu, ale vzdělávání má eh, hodnotu i samo, samo o sobě. Je to vlastně osobní rozvoj mladých lidí, nejen mladých lidí, ale lidí všech věkových kategorií, který dává lidem širší rozhled o společnosti. Je to vlastně základ demokracie a tuto dimenzi vzdělání také chceme v této zprávě mít zohledněnu. Já se tedy velice těším na další debaty. Myslím, že jsem uh, jasně vytyčila body, které možná ještě budou pro nás kontroverzní, ale doufám, že se nám podaří konstruktivně tyto problémy odstranit a vytvořit velice dobrou zprávu. Děkuji vám. Děkuji. Laura Agea, nebo Tiziana Begin zastupuje EFDD. To je asi nějaké nedorozumění. Já jsem stínová zpravodajka. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za její práci a za hodnotnou diskuzi na minulém setkání stínových zpravodajů. Podle mého názoru je nesmírně důležité, abychom posílili konkurenci na pracovním trhu, abychom našli nějaký způsob, jak zařídit, aby kvalifikace odpovídala eh, poptávce. V současném ekonomickém klimatu to však není pouze problém alokace zdrojů, ale toho faktu, že té práce zkrátka není tolik. Eh, já děkuji paní zpravodajce za její myšlenky, s většinou z nich eh, můžeme souhlasit a chtěla bych pouze okomentovat několik věcí. V kompromisním návrhu B eh, se hovoří o tom, že politika úspornosti zhoršila ekonomickou krizi. To se v té zprávě objevuje několikrát a my to máme v pozměňovacím návrhu 34 eh, a potom u kompromisu F. Tady nesouhlasíme s myšlenkou, že lidé by měli pracovat více a více se zapojovat do pracovního trhu. Samozřejmě je tu problém stárnoucí populace, ale nutit lidi, aby zůstávali na pracovním trhu, to podle mého názoru není průchodné řešení. My bychom navrhovali tedy jinou formulaci v kompromisu F, tam, kde se hovoří o tom, jak je důležité něco dělat pro lidi, kteří přijdou o práci v pokročilém věku a e, působí jim problémy současné ekonomické klima. Potom u kompromisu H, už se o tom zmínil stínový zpravodaj GUE, a e, já zcela nesouhlasím s tím, s tou myšlenkou žádných ekonomických pobídek. V podstatě tady říkáme, že lidé nepracují, protože nechtějí pracovat. A to není signál, který bychom chtěli vyslat. Máme v Itálii velmi vysokou nezaměstnanost eh, mladých a myslím, že je nutné dát jim nějakou pobídku, aby pracovali. Já neříkám, že je to ve všech členských státech stejné, ale tady bychom chtěli eh, lepší formulaci. Přestože chápeme tu myšlenku, ten koncept, který se zatím skrývá. Ale myslím, že by to šlo lépe naformulovat, tak aby to lidé lépe pochopili. Obecně vzato si myslím, že bychom měli podporovat mobilitu v Evropě. Ta musí být samozřejmě dobrovolná a neměla by být využívána nebo měla by využívána jako nástroj pro získání pracovního místa. Pak to máme pozměňovací návrh 132 a o tom můžeme hovořit na příští schůzi stínových zpravodajů. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce za veškerou práci tak se nám podařilo počkat na paní Jazlověckou. Mnozí z nás měli dnes problémy s letadly, takže nyní si vyslechneme stínovou zpravodajku za EPP. Děkuji a omlouvám se za to spoždění. Není pochyb o tom, že zpráva Martiny Dlabajové je nesmírně důležitá a to zvláště v dnešní době, kdy eh, stále častěji zaznívají hlasy, které říkají, že pracovní místa jsou, že jsou miliony pracovních míst, které nejsou, která nejsou obsazená, eh, protože eh, zaměstnanci nemají odpovídající kvalifikace a možná ani nevědí, že jejich odpovídající místo existuje, ale někde jinde. To je nesmírně důležité, protože miliony dnešních mladých nestudují, nepracují a ne, neúčastní se žádných stáží a Právě e, jim je adresována tato zpráva. Ti by se měli postarat o svou budoucnost. E, měli by se začít zajímat o svou profesionální budoucnost e, dnešní pracovní trh je nesmírně obtížný a to zejména pro mladé lidi a také pro lidi nad 50 let. Čím dál častěji slycháme názory, že lidé starší 50 let mají problém najít si práci. Tato zpráva vyvolala značný zájem. Pozměňovacích návrhů je 361 a podle mého názoru jsou velice dobré a kvalitní. E, ty, které už byly podány, jsou velmi zajímavé a myslím si, že se nám podaří vypracovat zprávu, která bude jasným signálem pro Evropskou komisi. Samozřejmě to záleží na Martině, na naší zpravodajce, jak bude vypadat ta finální verze a bude to také záviset na konečném hlasování. Nicméně si myslím, že tady máme spoustu dobrého materiálu, s jehož pomocí budeme moci vyslat srozumitelný signál nejen komisi a členským státům, ale také lidem na pracovním trhu. Za mou frakci EPP eh, e eh, je eh, posílení konkurence na pracovním trhu jednou z, konkurenceschopnosti na pracovním trhu jednou z hlavních priorit. My budeme podporovat tyto pozměňovací návrhy, které nám umožní vytvořit instrument na hod, nástroj na hodnocení potřeby kvalifikace a schopností na pracovním trhu, a to ve střednědobém a krátkodobém horizontu. Proto je zapotřebí lepší spolupráce mezi vysokými školami a institucemi terciárního vzdělávání a zaměstnanci a e, místními orgány, e, které e, mají na starosti pracovní trh. Je také nesmírně důležité podporovat podnikání a poskytovat pobídky firmám, aby investovali do svých zaměstnanců a zvyšovali jejich kvalifikace. Ve zprávách se často objevuje informace, že zaměstnanci, kteří propouštěli, zaměstnavatele, kteří propouštěli během krize anebo snižovali platy, eh, a eh, nevyuž, nevyužívali eh, finance, které jim byly dostupné a neinvestovali do svých zaměstnanců. Já si tedy myslím, že ta zpráva by měla cílit i na zaměstnavatele a na zaměstnance, kteří dnes práci mají, ale možná zítra už nebudou moci konkurovat natolik, aby si ji udrželi. Uh firmy nebudou, firmy, je, v zájmu firm, aby jejich kvalifikovaní zaměstnanci se mohli dynamicky rozvíjet na pracovním trhu. A pro nás je důležité učit mladé lidi, jak být zodpovědný za svá rozhodnutí a za svou budoucnost, zejména profesionální budoucnost. E, to je e, nesmírně důležité téma a proto je zapotřebí pobízet členské státy k tomu, aby prováděly potřebné reformy na pracovním trhu a aby prováděly sociální politiku, která by aktivizovala zaměstnavatele a dodávala jim nástroje, nástroje, kterými by mohli reagovat na socioekonomické změny. Chtěla bych poděkovat Martině za nesmírně dobrou iniciativu, za skvěle sformulovanou zprávu. Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří podali zajímavé pozměňovací návrhy a chci také poděkovat kolegům, kteří čekají na finální verzi zprávy. Děkuji a nyní dám slovo paní McIntyre za ECR. Děkuji, paní předsedkyně, já se omlouvám, že jsem zmeškala začátek této debaty. Myslím, že všichni jsme se sem dnes těžko dostávali a já jsem ráda, že jsem se sem dostala včas alespoň na několik krátkých poznámek. Podle mého názoru Martina odvedla skvělou práci. Je to nesmírně důležité téma a podařilo se jí obsáhnout všechno, na co bylo potřeba se soustředit. Je tady potřeba flexibility pracovního trhu. Také O tom jsme diskutovali na schůzi stínových zpravodajů. E, tam jsme diskutovali o určité formulaci, která by získala formulaci která by získala podporu od celého politického spektra, ale jde tady o to dodávat lidem důvěru k tomu, aby byli odpovědní sami za sebe. To je myšlenka umožnit lidem zhostit se své e, odpovědnosti. A také to byla myšlenka dodávat mladým lidem podnikatelské schopnosti, aby mohli e, zakládat vlastní podniky. Stát se podnikateli a ne pouze zaměstnanci, ale také zaměstnavateli v dlouhodobém horizontu. Pokud jde o dovednosti, tak e, já mám velkou radost, že se soustředíme e, na téma učňovství, protože ne každý získává schopnosti na univerzitě a ta myšlenka, že eh, toho lze dosáhnout také duálním systémem, který existuje v některých zemích, anebo učňovstvím, tak jako ve Spojeném království, tak to jsou nesmírně důležité ideje, které posilují eh, vazby mezi školstvím a prací. Už bylo řečeno, že pozměňovacích návrhů je 361 A myslím si, že minulý týden proběhla velice dobrá schůze stínových zpravodajů, kde jsme se dostali velmi daleko. E, já jsem se dívala na ty kompromisy, které byly vypracovány a myslím si, že je to pouze několik kompromisů, ze kterých jsem neměla úplnou radost, ale jinak můžu podpořit v podstatě všechno, co zpravodajka sestavila. E, Myslím, že jsme se shodli na tom, že je tam prostor pro zredukování opakujících se pasáží, což není lehký úkol zpravodajky, ale já vím, že to Martina chce udělat. Možná bychom mohli odstranit některé ty opakující se pasáže, aby z toho nebyl vánoční stromeček, ale spíš jasná zpráva, kde každý odstavec by se soustředoval na něco důležitého. Já si myslím, že by tam neměla být žádná, že tam není žádná vata, že všechno, co tam e, je v té zprávě, je nesmírně důležité. a e, je přesně tím, e, co by náš výbor měl produkovat. Je, týká se to příležitostí pro mladé lidi, aby získávali pracovní místa a to je přesně ten to je přesně ten pohled, který by náš výbor měl mít. Z tohoto pohledu je to nesmírně důležitá zpráva a já doufám, že e, komise e, si ji vezme k srdci a e, bude vyvíjet politiky, které by naplňovaly všechny tyto myšlenky. Já bych tedy chtěla ještě jednou velmi poděkovat Martině a velice se těším na další schůzi nových zpravodajů, kde ty kompromisy doladíme ještě o něco více. Thank you. I'll give the... Děkuji vám. A nyní paní Burs za EFDD. Děkuji vám. V několika místech se ve zprávě odkazuje na pracovníky v mobilitě. Možná trochu upřímněji bychom to mohli nazvat správným jménem, zda to otvírá dveře migraci. Já nevím, zda toto si lidé chtějí, chtějí mít eh, dobré výchozí místo a stejné výchozí místo, ale požadavky založené také na dovednost. A ještě k odstavci 23, tady ta otázka těch eh, kvalifikovaných pracovníků z třetích zemích. U nás Cameron eh, víceméně zakázal eh, tady tu věc a my víme, že jak je to ve Spojeném království, máme tu pracovníky z Indie, a po, ně, po Evropské unii nějakých 400 tisíc takových pracovníků, ale má to zase zátěž na náš sociální systém. Pak další odstavec, kde se zmiňuje EURES. My tu máme kampaň, kde chceme více tedy pracovních míst pro Brity po uh, Velké Británii, aby uh, jak si nezabírali místa našim. Nicméně, eh, jak to rozšířit potom na to učňovství a na umístování na základě zku, jak tedy umožnit to, když vlastně nemáte lidem co nabídnout. Máme tu pozměňovací návrhy 228 a další, kde se povolává po minimálním platům. Ale jak tedy byste toto implementovali, když existují tak obrovské rozdíly mezi platy po Evropě? Ono to jednoduše poslancům řekne, když si to dají na takový seznam zbožných přání, ale jak toto zrealizovat, jak to splnit? Nemáme žádnou pravomoc nebo moc to prosazovat do legislativy a byl by to eh, úplně ekonomická pohroma, kdybychom na úrovni EU vnucovali nějaký minimální plat. Děkuji. A poslední slovo paní zpravodajce, paní Hlobajová. Děkuji vám, opravdu velice pěkná diskuze proběhla, nicméně Chci vás ujistit, že setkání stínových zpravodajů bylo dokonce ještě lepší, protože jsme šli opravdu hodně do hloubky takovým filozofickým, holistickým přístupem, což by bylo hezké uplatnit někdy i tady na výboru. Tam mi chyběli někteří stínoví zpravodajové, ale doufám, že zítra budeme již pokračovat tímto společným směrem. Bylo to hezké i takto filozoficky hovořovat, hovořit o motivaci lidí, o takové auto zodpovědnosti, zejména mladých lidí a diskutovali jsme o tom, že některá slova v různých jazycích mohou mít různé významy, takže i na toto musíme být opatrní, protože zodpovědnost ne vždycky úplně znamená to, co bychom si přáli mít pod pojmem zodpovědnosti ve správě. Takže za to děkuji setkání stínových zpravodajů. Nyní tedy pracujeme na nových kompromisech Zašleme je, myslím, hned po zasedání tohoto výboru. A mohu již říci, že většina těch témat, které eh, jste se nyní vyjádřili, ty byly změněny, protože už jsme to projednali tedy na stínových zpravodajích, tak tam jste volali po konkrétních změnách takže bych jenom chtěla požádat, abyste si přečetli ty nové kompromisy, abyste se na ně podívali před zítřkem, než projde to, proběhne to nové zasedání a možná tedy ještě než se budeme vyjadřovat k těm návrhům, tak je dobré si přečíst ty kompromisy, protože něco se mohlo změnit. Ještě jednu důležitou věc, kterou tu někdo zdůraznil a já jsem to již předeslala na úvodu. Myslím si, že tady tím záměrem by mělo být zachovat ten text maximálně jasný, zřetelný. Chceme se snažit vyhnout opakování, chceme prostě sdělit jasné sdělení a hovořit o těch takzvaných matching skills, o tom nepoměru, o tom poměru mezi dovednostmi. Ano, je to komplexní zpráva, v takovém případě je to snaha tam jak si vložit úplně všechno, ale my se musíme soustředit eh, na to hlavní sdělení této zprávy. To znamená, je před námi hodně práce před tím zítřejším zasedáním, ale myslím si, že na úrovni stínových zpravodajů se nám to podaří. A pokud by vás to zajímalo, některé ty filozofické hovory, které u nás proběhly, tak vám je na příštím zasedáním můžeme eh, povědět a těším se na zítra odpoledne na stínové zpravodaje. Děkuji, takže přijetí ve výboru proběhne 23. června. A to je v podstatě vše, co k tomu dnes máme. Toto byl poslední bod našeho dnešního pořadu jednání, takže se těším na shledanou zítra dopoledne v 9 hodin. Máme hodně bodů na programu a také hlasování, takže zítra na shledanou.